drazí kolegové, všechny zdravím. Předtím, než zahájíme jednání o pořadu jednání, bych chtěl věnovat svoji myšlenku těm smrtelným útokům, které proběhly v Somálsku a ke kterým se přihlásili teroristé. Můžete si z toho udělat představu o geostrategickém charakteru hrozby. Takže před zahájením našeho jednání jsem se chtěla zmínit o těchto úděsných atentátech v Somálsku opětovně. Děkuji vám za vaši přítomnost a navrhuji vám, abychom zahájili naše jednání. Nejdříve bych vám chtěla předložit náš pořad jednání ke schválení. Dostali jste ho v reálném čase. Pokud nikdo není proti, tak považuji náš pořad jednání za schválení. Takže nikdo není proti pořadu jednání. Naše dnešní jednání se bude skládat ze dvou částí asi hodinu a půl budeme věnovat výměně názorů s komisí ohledně podrobné analýzy politiky bezpečnosti Unie. A poté poslední část našeho zasedání budeme věnovat eh, představení studie, která se týká pod politiky Evropské unie v oblasti boje proti terorismu a nazývá se Relevantnost, konzistentnost a efektivita. Předtím, než se pustíme do této části, tak v rámci bodu 2 máme sdělení předsedkyně, já nemám žádné sdělení, jenom chci říci, že hned po skončení tohoto zasedání budeme mít schůzku koordinátorů, kde přijmeme určitá rozhodnutí, která budou pak předložena celé schůzi na příštím zasedání. Třetí bod. Komplexní posouzení bezpečnosti politiky Evropské unie. Máme tady zástupce komise. V souhledu s pracovním programem, který jsme si stanovili v té první fázi, zahájíme náš cyklus výměny názorů, které budou věnovány vyhodnocení legislativy a opatření, která jsou velmi početná, která byla přijata na evropské úrovni v rámci boje proti terorismu. A tento podrobný přehled nám umožní zmapovat současnou evropskou situaci a definovat společně po těchto prezentacích a v rámci i dalších prací naléhavé úkoly, kterými bychom se měli zabývat, na které bychom měli v této oblasti reagovat. A logicky dnes tedy začneme tím, že si vyslechneme zástupce komise ohledně bezpečnosti v Evropské unii, zvláště tedy z hlediska boje proti terorismu. Budeme mít tedy příležitost si vyslechnout zástupce generálního ředitele, generálního ředitelství Home, pana Oliviera Onidyho, tady je. A dále si vyslechneme zástupce generálního ředitelství DG Just, eh, Spravedlnost, a to je paní Tina Astola. Děkuji oběma za jejich přítomnost. Pokud souhlasíte, tak budeme postupovat následujícím způsobem. Po vystoupení obou řečníků, tedy po vystoupení pana Onidyho, budeme mít diskusy, otázky, odpovědi, možná združíme některé otázky dohromady a Totéž tedy eh, podnikneme také po vystoupení paní Astola. A bude to trvat přibližně hodinu a půl, tak aby všichni kolegové se mohli vyjádřit a hlavně, aby se jim dostali odpovědi na otázky, které položí. Takže navrhuji, abychom hned předali slovo panu Onidimu. Myslím si, že Zůstanete zřejmě na svém místě. Všichni vás jistě budou dobře slyšet. Takže máte slovo a děkuji vám. Merci, merci beaucoup, madame. Mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte mi, vzhledem k tomu, že je to první návštěva v tomto výboru, abych vám popřál, tak jako pan komisař King, veškeré možné úspěchy v této oblasti. Domníváme se, že toto téma mm, skutečně si zasluhuje zvláštní výbor. Je jednoznačné, že mm, je zde užitečná vaše práce, která by měla lépe zaměřit postupy na evropské úrovni. A druhé díky se týkají toho, že toto druhé zasedání tohoto výboru je věnováno vyhodnocení, které jsme dokončili v červenci. Jedná se o zmapování situace, které vám doufám umožní udělat si přesnou představu o tom, co probíhá na evropské úrovni v oblasti bezpečnosti. A v rámci té dnešní diskuse se samozřejmě zaměříme zvláště na boj proti terorismu. Dokument je v angličtině, tedy takže nyní přejdu do angličtiny a bude to také odpovídat těm diapozitivům, které zde vidíte. Takže komplexní posouzení obsahuje eh, tři eh, pilíře, ty tradiční eh, pilíře bezpečnostní politiky na evropské úrovni, včetně boje s terorismem. Takže na tento aspekt se dnes zaměřím. Eh, především jde o interní analýzu, která ovšem čerpala z výsledků eh, širokých konzultací a příspěvků z řady členských států, ale také agentur EU a celé eh, řady organizací, zainteresovaných stran a výzkumných ústavů. Výsledky. Komisař King už před dvěma týdny stručně představil výboru LIBE. Ty výsledky jsou pozitivní. Analýza ukazuje, že eh, kroky EU všichni eh, přijímají jako vhodné, relevantní a také efektivní. Tím nechci říct, že všechno je dokonalé. Rozhodně není prostor eh, pro to, abychom zůstali spokojeni. Je celá řada oblastí, kde je třeba se zlepšit a pravděpodobně oblastí, kde váš výbor může eh, nesmírně no, pomoci buď eh, zaplnit ty mezery, nebo eh, zlepšit ty jednotlivé aspekty tak, jak byly zatím rozvinuty. Hlavní závěry, pokud jde o následné kroky. Za prvé, neúplná implementace. To je oblast, kde doufáme, že práce tohoto výboru může přispět k Eh, vytvoření eh, toho tlaku a eh, na vývoj legislativních i nelegislativních nástrojů a na to, aby byly lépe implementovány, například PNR, kde lhůta pro implementaci pro operační využití systému má být v květnu, ale přesto pořád máme celou řadu členských států, které zaostávají. Nebo jiná oblast, která se také eh, často eh, řeší v debatách. Střelné zbraně. Právě jsme modernizovali legislativní eh, rámec. Ovšem vidíme tam obrovské problémy s implementací. Druhý aspekt, na který poukázalo jeho hodnocení, je nesmírná složitost za prvé tématu a za druhé jednotlivých nástrojů rozvíjených na evropské úrovni. A proto eh, prioritou na naší straně je pokusit se v nadcházejících letech vytvářet další oblasti pro lepší eh, spolupráci mezi jednotlivými aktéry a pomoci také eh, se zjednodušením těch jednotlivých nástrojů. Když je posuzujeme v rámci jednotlivých procesů, jako je REFIT, poskytnout další Eh, pokyny, jako jsme nedávno měli u šengenského hraničního kodexu a také eh, velmi brzy k eh, výbušninám. Za třetí, nedostatek kapacity na evropské úrovni. Všichni asi víte o těch omezeních, omezených zdrojích. Vzhledem k mimořádné poptávce po různých specializovaných službách, tak to je také na úrovni Evropské unie to platí pro zdroje, také stále více pro eh, odborné poznatky eh, o technologických aspektech, například o šifrování. Za čtvrté, nebo čtvrtý hlavní závěr je potřeba eh, přizpůsobivosti. Musíme být mnohostranní Eh, nejenom intenzita, ale i povaha a hrozby a způsob fungování eh, teroristů eh, se mění, vyvíjí a my musíme ukázat, že naše nástroje jsou schopné se přizpůsobit těmto změnám. Za prvé celkový obrázek. V roce 2005 Evropská unie e, začala strukturovaně působit v oblasti e, e, boje s terorismem. V roce 2005 jsme navrhli, a tehdy to navrhl nejenom parlament, ale také rada, vytvoření strategie boje s terorismem, která je složena ze čtyř oblastí a ty stále platí. Později uvidíte, že pokaždé se pokoušíme E, vždycky e, dotknou všech čtyřech oblastí e, prevence, ochrany, pro následování a reakce. Tahle koncepce je stále implementována. Myslíme si, že Nejužitečnějším horizontálním nástrojem, který máme k boji s terorismem, je nedávná směrnice, která byla modernizována původně a přijata v, roce, v únoru 2017. Zde vidíme, že spoluzákladárce, že se mu podařilo pokrýt všechny aspekty eh, boje s terorismem od definizmu, eh, definice co to je, toho, co to je teroristický čin, abychom eh, mohli usnadnit harmonizaci toho, té kriminalizace těchto činů a potom také se zde poukazuje na ty různé typy spolupráce od informační výměny až po operační reakci. Také lze říci, že se jedná o legislativu, eh, která eh, plně zohledňuje aspekt základních práv. První tematický aspekt, eh, který bych, kterého bych se s vámi dotknul, souvisí s radikalizací. Jak jsme zaznamenali, a je to stále jasnější vzhledem k nedávným útokům, Evropská unie vytvořila jedinečný způsob práce na antiradikalizační politice. Mobilizovala finance, které mají být k dispozici všem členským státům a vytvořila jedinečné centrum odborných poznatků, eh, skupinu 2400 eh, eh, profesionálů, kteří mají poskytnout lepší odborné poznatky, lepší doporučení k reakci na tento poměrně nedávný a velmi složitý fenomén. Oba ty aspekty, to znamená vytipování jednotlivců, eh, kteří se radikalizují v celé Evropské unii, máme hm, poměrně pozitivní výsledky. A ten druhý aspekt, eh, tam ještě potřebujeme eh, více dokladů a větší pozornost mu věnovat, je aspekt deradikalizace. Ono se poměrně eh, snadno najdou lidé, kteří jsou zranitelní a jsou radikalizováni, ale je nesmírně obtížné eh, přijít s eh, reakcí šitou na míru proti radikalizaci. Proto členské státy Eh, chtějí dělat mnohem více v, eh, s radikalizací. Nás to vedlo k zřízení skupiny na vysoké úrovni proti radikalizaci. Ta skupina na vysoké úrovni eh, obsahuje také Evropský parlament jako jednoho z pozorovatelů u kulatého stolu a, a má eh, nějakým novým způsobem motivovat eh, v národní eh, orgány k tomu, aby lépe využívali ty nástroje, které máme, ale také je to skupina tedy expertů na vysoké úrovni, kteří se budou zabývat novými tématy, zejména jak lépe reagovat na potřeby zranitelných skupin. A tady jde především o ženy a děti, jak lépe se zaměřit na specifické eh, oblasti, zejména a eh, vězení, jak eh, lépe řešit ideologii, zejména pokud je o antiradikalizaci, a pak jak lépe se inspirovat od sousedních zemí, které mají zkušenosti s antiradikalizací a také jak pomoci eh, zemím, kde s tím je problém, například na západním Balkáně a také eh, eh, některé země na jihu středozemního moře. Pokud jde o tu radikalizaci, tak rostoucí zapojení Evropské unie u dalšího fenoménu, který jsme vnímali i jako jeden z hlavních nosičů radikalizace, Eh, cílených eh, jednotlivců je internet. A ten obsah, který eh, je ventilován v různých podobách přes internet ke kázání a k podněcování jednotlivců k radikalizaci. Tady jsme začali s dobrovolnickým přístupem. Posilujeme snahy Snažíme se eh, zaměřit se na výsledky. Vytvořili jsme akční plán společně s národními orgány a také s aktéry, těmi hlavními aktéry na internetu. Myslím si, že eh, zásadního pokroku jsme v této oblasti eh, docílili, zejména pokud jde o mobilizaci rostoucích sil, tak, abychom nalezli ten legální materiál. Materiál, který bude tedy ventilována na internetu a šíří se. Čili propagace teroristických aktivit. Stáváme obrovský prostor ke zlepšení je eh, tedy ve fázi po eh, odhalení toho materiálu a stažení eh, toho materiálu. Tam máme velmi dobrou spolupráci, pozitivní spolupráci různých aktérů. Máme více než 150 operátorů v internetovém světě, kteří aktivně spolupracují na stahování odhaleného obsahu. Ovšem stále nám ještě velká spolupráce chybí tam, kde ti eh, aktéři eh, mají sami eh, odhalovat ten materiál. To znamená ne ten materiál, který jim předloží národní orgány a Europol, aby oni i sami se zostili ty iniciativy a jakmile ten materiál identifikují, tak aby se dál nemohl recyklovat. prostřednictvím různých kanálů. Čili tady e, velký prostor ke e, zlepšení. Pokud se e, díváme na jiný způsob, jak se chránit, tak před nějakými deseti lety jsme se zaměřoval na, zaměřovali na ochranu kritické infrastruktury. Máme tady směrnici o kritické infrastruktuře, která pochází z roku 2008. To posuzování je velice důležité v rámci té směrnice. Ta směrnice eh, posloužila dobře k eh, posílení snah, ale je nesmírně eh, omezená svojí působností. Ona se týká jenom energetiky, energetických dopravních sítí v podstatě, co by kritické infrastruktury. A celý ten mechanismus je velmi těžkopádný. Eh, jedná se tedy eh, o komplexní eh, registr infrastruktury, která existuje, ale fakticky tady není žádná operační kapacita na reakci, na ochranu té infrastruktury nebo na reakci v případě útoku nebo pokusu o zasahování. Ochrana se nyní zaměřuje na veřejné prostory. V nedávných útocích jsme byli svědky toho, že ve veřejném prostoru se teroristé pokouší páchat své útoky. Komisař King tady minulý týden před vámi oznámil akční plán k veřejným prostorám na 18. listopadu. To bude významný první krok eh, na straně Evropské unie k tomu, abychom vytvořili komplexnější přístup, kterým pomůžeme všem těm, kteří odpovídají za veřejná prostranství, aby je mohli eh, eh, tedy eh, posílit jejich odolnost lépe. Je tady celá řada tedy nástrojů. Za prvé posuzování rizik, co to je za prostor, co lze udělat, jak minimalizovat eh, možnost toho, aby eh, insidři eh, nebo lidé zevnitř přispívali k hrozbě. Máme tady určité zkušenosti s těmi kontrolními procedurami, potom zkoumání různých aktérů, protože u veřejných prostranství jsme konfrontováni s aktéry, kteří mají opravdu odlišnou povahu. Je tady celá řada ekonomických aktérů, například půjčovny, kde eh, si můžeme představit některé praktické kroky, eh, kterými mohou přispět eh, při tedy odhalování některých těch potenciálních hrozeb. Teď také v architektonické řešení veřejných prostor a tedy jejich uspořádání a potom eh, veřejná informovanost, tak aby veřejnost byla lépe informována nejenom o tedy těch hrozby, ale byla také schopná reagovat v případě útoku. Další tradická oblast, kterou jsme se zabývali, souvisí s kritickou infrastrukturou. Po 11. září jsme se zaměřovali na chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby. Tady Evropská unie už od eh, roku 2010 vytvářela eh, akční plán, který obsahuje celou řadu nástrojů, které jsou k dispozici národním orgánům i eh, soukromým aktérům. Tady to posouzení je pozitivní a je tady také velký prostor ke zlepšení. V první řadě eh, samozřejmě eh, k tomu, abychom lépe pojmenovali riziko a spojili všechny aktéry ke zjištění zranitelných míst, k tomu, jak jaký materiál kde je a jak eh, se dá použít. Také investice do výzkumu tradičně se na tohle zaměřují naše výzkumné aktivity pokoušejí se eh, nalézt eh, řešení k eh, sledování radiologického, tedy biologického jaderného materiálu. Ale můžeme to udělat ještě mnohem více k zlepšení té situace. A samozřejmě tady jde také o intenzifikaci celkovou, celkové spolupráce mezi různými aktéry, výrobci tohoto materiálu. Takže eh, tady eh, se jedná především o eh, ten chemický materiál a jaderný materiál. Velice nedávno jsme se začali vzhledem k útokům, které proběhly na evropské půdě, zaměřovat na výbušniny a střelné zbraně. U výbušnin máme pořád legislativu, která Eh, se datuje, která tedy už eh, je stará nějakých sedm let. Ta legislativa, která eh, zlepšila tedy celkové povědomí o prekurzorech, to znamená látkách, které lze použít pro výboru, výrobu výbušnin pro teroristické účely. Ale také jsme zlepšili oznamování podezřelých transakcí nebo o zmizení takovýchto látek. Velice eh, složité je toto implementovat. Proč? Protože ta implementace eh, se netýká jenom veřejných orgánů, ale eh, primárně to spadá do toho spadají i ekonomičtí aktéři. Čili tady je třeba se lépe zaměřit na jednotlivé aktéry na vystupování odpovědnosti a jeden z těch doporučujících materiálů, které komise přijme a předloží ve středu v rámci toho eh, protiteroristického balíčku se bude týkat, týkat právě tohoto. My musíme vyhodnotit ještě dále, co lze eh, zlepšit. A doufám, že se nám podaří použít eh, výsledky vaší práce tak, abychom ještě mohli obohatit ty nápady, které budeme mít k hodnocení toho, jak lépe omezit trh s prekurzory výbušnin a, a zakročit proti teroristům. Podobný přístup je uplatňován u střelných zbraní. Ovšem tady máme legislativu, která byla modernizována velice nedávno. Formálně byla přijatá až letos. Víme o těch e, obtížích, které budeme mít s e, e, implementací této legislativy už jsme toho udělali hodně, abychom eh, tedy eh, vytvořili ty eh, národní, ta národní kontaktní místa. Také jsme použili poměrně dost, nebo dostali jsme velkou podporu, tak abychom lépe pomohli orgánům vysvětlit, co se očekává od výrobců střelných zbraní. A samozřejmě se to týká i eh, prodejců jednotlivých eh, na tom trhu, čili tomuhle je třeba věnovat velkou eh, pozornost, pokud je o implementaci. Financování terorismu. Tohle je oblast, kde toho před sebou máme ještě hodně. Pokusili jsme se zatím zaměřit se na prevenci, vyšetřování a reakci pokud je o teroristické financování, financování terorismu, ale zatím jsme se nezaměřovali příliš na tu nejdůležitější a velice tradiční eh, formu eh, finančních transferů prostředků, které by mohly být využity pro teroristickou činnost. Stále více eh, teroristických uskupení používá ne nekonvenční eh, způsoby eh, předání finanční podpory. Nekonvenční způsoby, jak eh, vytvářet, vybírat peníze na podporu svých aktivit. A to volá tedy po jiné odezvě. Dina později pohovoří o těch oblastech, které Eh, kde, kde je možné eh, tedy zvýšit eh, roli vyšetřovací těch orgánů pro vyšetřování financí, ale také to, jak sledujeme ty transakce, které používají teroristické skupiny. A jsou to transakce velice odlišné povahy. Výměna informací. Tohle je jádrem činnosti vašeho zvláštního výboru, jak jsme to pochopili, to je oblast, kde také eh, toho hodně čekáme, pokud je o novou orientaci a další eh, podporu eh, z vašeho výboru. Výměna informací není nic nového. Je to oblast, kde od začátku vytváření reakce k terorismu Evropská unie se na ní zaměřuje tedy intenzivně. Je to oblast, kde eh, je ovšem eh, stále eh, možné velké zlepšení. Ta první oblast, která už je tak trochu pozapomenutá, když hovoříme o výměně informací, je posouzení bezpečnostních rizik. A tady si myslím, že jsme ukázali, že celkový nebo tedy eh, s policení a spravodajskou podporou jsme schopni vytvořit celkové eh, posouzení rizik na evropské úrovni. Nejenom eh, posoudit tedy povahu hrozby, ale také jsme schopni toto pojmout prostě, pokud jde o různé úrovně rizika a reakci, kterou musíme použít. Další oblast, kterou se chceme zaměřovat, kam chceme věnovat větší pozornost, je následující. Velice dobře eh, jsme dosáhli pokroku, pokud jde o, o oblast hranic, kde vy eh, eh, se rozhodnete dát formální odpovědnost pohraniční stráži, pokud jde o posuzování hrozek. Myslíme si, že v oblasti boje s terorismem. Tak je jasné, že tam jsou s tím nějaká související e, rizika. E, ve chvíli, kdy se tedy vyvinou schopnosti na evropské úrovni a tady vlastně asi e, nejexemplárnější schopnost, která byla vyvinuta za poslední roky, je Evropské středisko u Europolu pro boj proti terorismu. Proč? Protože toto středisko se mohlo nastavit jako Evropský eh, informační středisko. A toto středisko eh, schromažďuje eh, informace o podezřelých teroristických aktivitách. Doteď jich má 9 tisíc a také 30 tisíc nebo více než 30 tisíc identitách občanů Evropské unie, kteří vycestovali eh, do eh, konfliktní oblasti. To znamená, že je tady eh, zaveden, zaveden určitý informační systém na evropské úrovni, který je dán k dispozici všem členským státům a také dostává pravidelné informace od členských států prostřednictvím tzv. sienské informační sítě vytvořené Europolem. Tento, toto středisko ECTC není jenom takovým informačním centrem. Také se z něj e, vytvořily e, za ta e, léta poněkud, tedy odborné, odborné středisko se z něj vytvořilo a je schopné Eh, přispět s odbornou reakcí, když eh, dojde k nějakému teroristickému činu. Ten členský stát tam nejenom neoznámí eh, ten čin, ale také může požádat o pomoc ECTC s podporou, pokud je o lidské zdroje a zařízení. Europol bude také hrát ještě důležitější eh, roli v rámci nového nařízení o Europolu, které jste přijali velice nedávno. O tom už jsme eh, diskutovali minulý týden, když se inaugurovali eh, nový dozorčí výbor tam se hodně hovořilo, minule tedy na tom posledním zasedání se hovořilo hodně o tom, že je potřeba zajistit, aby Europol měl lepší přístup k informacím a samozřejmě také informace, které přichází z partnerských eh, zemí eh, po celém světě. A zde tedy věříme, že Europol eh, může sehnat, eh, sehrát opravdu důležitou roli, eh, napomůže vnitrostátním orgánům, že vlastně tedy může pozbírat takto agregátní a kvalitní informace ze zemí, které jsou ochotny spolupracovat a to vlastně až do chvíle, kdy budeme mít taky mandát pro vyjednání, eh, vlastně vyjednávání s klíčovými eh, partnerskými stranami. Kromě toho potom máme roli informačních systémů, to je oblast, kde za posledních devět měsíců jsme investovali nejvíce zdrojů. To je absolutně zásadně důležitá oblast, protože máme informační systémy, ale bohužel ty se vlastně vyvíjely eh, za celou dobu, eh, teda za delší dobu eh, způsobem trošku roztříštěným. A teď vlastně jde o jakousi koordinovanou stranu s pomocí vnitrostátních orgánů, ale také všech Eh, evropských institucí, parlamentu rady, abychom eh, tedy pracovali na následujících věcech. Je potřeba lépe využívat systémy, které už existují, to znamená nevymýšlet nové systémy jenom proto, aby existovaly. Je tedy opravdu se zabývat komplexními systémy, jako je prum, prům, to už je trošku více e, mezivládní, potom systémy jako PNR, které už tedy byly nastaveny a je potřeba zajistit, aby se maximálně využívaly, a to nejenom na vnitrostátní úrovni, ale i na evropské úrovni. O tom už jsme také často diskutovali, také na základě návrhů komise, jak zlepšit přístup, ale také typy informací, které existují v různých systémech, jako je eh, Schengenský informační systém Eurodac a eh, nedávno také ECRIS. Eh, k tomu možná řekne více kolegyně. Za druhé je potřeba uzavřít veškeré mezery, které máme mezi systémy. Tak, abychom tedy opravdu byli schopni identifikovat eh, možné teroristy. A tady vlastně tedy práce na systémech entry-exit a systém ETIAS. A za třetí je potřeba jak si vyzískat více ze stávajících systémů. Eh, tady se inspirujeme i přístupem USA po 11. Eh, září Tady nejde o to nějakým způsobem centralizovat nebo vytvářet centrální rejstřík. Jde tady o to lépe využívat systémy, poskytnout tedy podporu těm systémům, takže se překontroluje kvalita údajů, v tom smyslu, co se tedy vyplňuje, tak aby byl nějaký um, vyhledávač, který pomůže identifikovat eh, veškeré informace o potenciálním, tedy podezřelém. Ehm, už jsme zaznamenali i během posledních teroristických úkorů, úko, útoků, ta, se ukázalo, že tam je více jednotlivců, kteří se pohybují v rámci Evropské unie, zejména v rámci šengenského systému a používají tedy různé identity. A tak tady hlavně jde o to, abychom přeskoumali způsob, jak fungují naše systémy, abychom zajistili, že není možné se registrovat um, pod různými totožnostmi a tady samozřejmě nám pomu- pomohou biometrické materiály, které máme k dispozici když se konečně podíváme na e, typ e, operační podpory, kterou můžeme mít, či rozpracovat na evropské úrovni, tak e, tady bych řekl pár slov k konkrétním agenturám, které jsme, jim jsme napomohli tedy se <clears throat> rozvíjet za poslední léta. Parlament vždy podporoval tyto agentury A z vyhodnocení tedy vyšlo, že je potřeba ještě více práce. Tyto práce jsou, eh, ta mm, práce těchto agentur je opravdu zásadně důležitá, je hodnotná, eh, váží si ji vnitrostátní orgány i další operátoři v partnerských zemích. Takže tady v podstatě jde o budování expertízy prostřednictvím těchto agentur. Takže vlastně eh, hlavní taková zpráva, kterou eh, chceme zde předat na základě toho vyhodnocení, je, jak tedy eh, řešit ty výzvy, potřebujeme udělat více, ať už se to týká PNR, ať už se to týká eh, otázky eh, dostupnosti zbraní a podobně. Je potřeba udělat více. Tady například jde o mm, podporu eh, plné implementace veškerých evropských opatření. Kromě toho je potřeba snížit náročnost těch evropských nástrojů a posílit interoperabilitu. V této oblasti tedy pracujeme na informačních a datových systémech. Snažíme se zlepšit um, ehm, schopnost těchto systémů a také kvalitu informací, které poskytují. Kapacita, tady vlastně jde tedy o, budova, o budování kapacity, tady jednak jde o ty agentury, ale kromě toho také jde o různé evropské sítě, například síť proti, eh, pro boj s, eh, proti radikalizaci, Eh, síť Atlas, což je mm, také vlastně něco nového. Eh, vnitrostátní orgány, které bojují s terorismem, se rozhodly s podporou Evropské unie, že vytvoří síť, která eh, má za účel pomoci tedy si navzájem, ale vlastně i intervenovat v případě nějakého útoku. A konečně vyvíjející se hrozby. Naše povinnost tedy je vždy reagovat na změny v modus operandi eh, těch eh, teroristických pachatelů. Eh, proto se zaměřujeme taky na veřejný prostor, kyberprostor. To je taky velmi důležitá oblast, již používají teroristé. Je to vlastně způsobem, jakým se eh, organizujeme, eh, organizují, radikalizují a eh, jsou to tedy vlastně oblasti, kde můžeme být v situaci, když můžeme poskytnout další podporu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Onidy, za tuto velmi hutnou prezentaci a zároveň relativně rychlou prezentaci z hlediska tohoto velmi dobře vypracovaného dokumentu komise. Připomínám, že všichni kolegové dostali eh, toto vystoupení na papíře a nebo prostřednictvím e-mailu. Tento dokument je velmi dobře vypracován a bude e, jistě doplněn dokumentem z 19. října, který očekáváme s velkým zájmem. Děkuji vám jménem kolegů za tuto prezentaci, která jistě vyvolá určité otázky. Pochopila jsem, že paní Tina Astola si přeje vystoupit hned a že bychom poté soustředili všechny otázky najednou, takže prosím vás, abyste využila kratší dobu, pokud budete s tímto principem souhlasit, abychom pak mohli vést dialog a klást otázky a získávat odpovědi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové, já bych chtěla také poděkovat eh, za eh, toto pozvání eh, a za to, že mohu jaksi zmapovat situaci z hlediska perspektiv DG justice. Tak jak to tady bylo již řečeno, skutečně politika, za kterou jsme zodpovědní, má obrovskou roli z hlediska teroristické hrozby. Jedná se vlastně o nepředvídatelné útoky a v tomto smyslu eh, liberální demokracie musí úspěšně jaksi postupovat proti těmto útokům a uplatňovat naše hodnoty. Takže bezpečnost a mír. To se vzájemně doplňuje a je to součástí naší politiky hlediska bezpečnosti. Já bych se chtěla soustředit na klíčové aspekty a také bych to chtěla napojit na zaměření eh, vašeho výboru. Chceme tedy bojovat proti terorismu. Eh, samozřejmě, že musíme zajistit aby opatření Evropské unie dodržovala základní práva a aby bránila radikalizaci, tak jak o tom hovořil můj kolega. A co se týče eh, financování zdrojů eh, z kriminální činnosti, jak víte, v červnu eh, tohoto roku jsme přijali vlastně první světnici proti praní špinavých peněz. Pravda je, že ne eh, všechny státy toto správně uplatňují, takže my nyní toto prověřujeme. Jaký byl eh, cíl eh, této směrnice? Chceme posílit evropskou legislativu a chceme také podporovat finanční skupinu, která se zabývá touto oblastí. A doufáme, že v tomto ohledu budeme moci dosáhnout co nejrychleji politické dohody. Kolega už hovořil o mm, takzvané intelligence units. My musíme říct, že spolupracujeme velmi úzce, spolupracujeme s finančním spravodajstvím jednotlivých členských států a snažíme se koordinovat a vyměňovat si informaci s těmito e, útvary. Jde o to, abychom dodali těmto útvarům ještě další pravomoci a zajistili spolupráci. To znamená, že je nutné spolupracovat s těmito orgány v naší společnosti a dodržovat zákon. Za prvé. Eurojust má velmi důležitou roli. Musí tedy zajišťovat spolupráci v boji proti terorismu. Členské státy stále více se obracejí na EU s žádostí o pomoc. V tuto chvíli je jich asi 69 um, ehm, takovýchto šetření. E, také je možné e, vlastně ehm, rozšířit kompetence EPPO Ehm, zhruba v perspektivě do roku 2025. Ehm, v tuto chvíli ale Eurojust je efektivním orgánem a nám vlastně jde o to, abychom revidovali jeho ehm, správní strukturu, tak abychom vlastně ještě zvýšili efektivitu práce a já doufám, že se nám tohoto podaří dosáhnout i v, tedy v trialogu s radou. Čeká nás také návštěva Eurojustu a tam budeme mít vlastně eh, jasný přehled toho, eh, co, eh, co se děje. Já bych zmínila sdílení, sběr a tedy spolupráce v oblasti poskytování jakýchkoliv podkladů, důkazů a i elektronických důkazů tedy je stále těžší a těžší dostat se třeba do e-mailu, do cloudu a podobně, eh, protože často ty údaje se ukládají v zahraničních jurisdikcích a proto pracujeme na praktických opatřeních, abychom pomohli ehm, eh, státním zástupcům eh, při vyšetřování, získávání těchto důkazů ehm, na začátku příštího roku předložíme legislativní návrh, eh, jak vlastně získávat elektronické důkazy. Eh, kromě toho pracujeme na centralizovaném systému ECRIS, eh, který by nám měl pomoci získávat informace i o předchozích záznamech v trestních rejstřících i ve třetích zemích. A ehm, já se těším na eh, velmi eh, úspěšnou, eh, úspěšné rozhovory mezi institucemi, které nastanou snad co nej, nejrychleji. Je potřeba, abychom dosáhli té interoperability samozřejmě také za plné ochrany požadavků na ochranu eh, údajů. A eh, já věřím, že je možné dosáhnout také lepší bezpečnosti, ale také větší ochrany soukromí různými technickými eh, řešeními, kde vlastně tedy budeme mít nastaveny správně pojistky. když se dostaneme nad rámec osobních dat, tak samozřejmě nesmíme zapomínat také na principy proporcionality, na chartu základních práv a my vždycky hodnotíme veškeré návrhy eh, ve smyslu dopadu na takováto práva a je potřeba, aby české státy taky respektovaly své závazky vůči této chartě. A e, ráda bych zmínila novou směrnici o boji proti terorismu, kterou přijal e, parlament a rada tento rok. To je vlastně dobrý příklad e, těchto snah. Mm, berou se v potaz samozřejmě také právě tato práva, základní práva. Jde tady také o tu proporcionalitu, mm, svobodu projevu, svobodu pohybu a také legalita a proporcionalita nebo zákonnost a proporcionalita eh, jakýchkoliv sankcí či trestů. V této směrnice se explicitně poukazuje na základní práva. A jakékoliv ex post hodnocení eh, se bude věnovat i těmto právům a svobodám. Ještě k prevenci radikalizace a extremismu. Mm, tím, že vybudujeme jakousi eh, odolnější společnost. A práce v této oblasti se zaměřuje tedy na mm, prevenci radikalizace ve, vězen, ve věznicích a musíme se opravdu eh, snažit zajistit, že zabrátí, zabráníme stigmatizaci nějaké skupiny eh, obyvatelstva, což by samozřejmě vedlo k další polarizaci obyvatelstva. Mm, e, vidíme často taky e, jakési retoriku protizápadní, protidemokratickou, která e, vlastně se snaží tedy šířit terorismus. A my jsme se dohodli s velkými eh, online platformami na jakémsi etickém kodexu, jak bojovat proti nenávistným ehm, projevům a tak dále. Tenhle ten etický kodex ukazuje, že eh, dosahujeme dobrého pokroku, eh, nezákonná, nezákonné nenávistné projevy jsou odstraňovány rychleji, ale je potřeba ještě dosáhnout zlepšení, zejména tedy v oblasti transparentnosti. Minulý měsíc komise přijala eh, sdělení o eh, tom, jak nakládat s nelegálním obsahem online. A tady vlastně jsou jakási vodítka pro online platformy, jak bojovat proti nelegálnímu obsahu. I ve spolupráci se členskými státy, vnitrostátními orgány, různými dalšími zainteresovanými stranami. Co se týče radikalizace ve věznicích, eh, komise podporuje členské státy tím, že tedy poskytuje financování a podporu eh, nejlepších postupů. Příští rok eh, budeme mít konferenci eh, pro soudce a také zaměstnance věznic, abychom jim představili jakýkoliv výzkum, který, kterého jsme dosáhli v této oblasti. Jde tady opravdu o šíření nejlepších postupů. Jedním z výchozích bodů je, že se snažíme dosáhnout eh, nějakých alternativ k eh, pobytu ve vazbě, mm, zejména tedy pro ženy a nezletilé. Eh, těšíme se samozřejmě také na jakýkoliv feedback ze strany vašeho výboru, tak abychom dosáhli našich cílů, tak aby evropští občané mohli žít v míru v otevřené a svobodné společnosti. Děkuji. Merci, Madame Astola, de, de la présentation. Merci aussi. Já mnohokrát děkuji za tuto prezentaci a, eh, a za to, že jste také dodrželi vymezený časový prostor. Teď a, eh, můžeme vést debatu. Nejdříve eh, dám slovo koordinátorům, budou-li si přát. A potom A, ostatním poslancům. Takže nejdříve, eh, Ana Gomeš, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát za eh, vaše vystoupení. Jak vnímáte eh, to, jak to fungování rezortní ovlivňuje efektivitu našeho boje s terorismem? A potom eh, několik dalších otázek. Posoudili jste eh, schopnost nebo nedostatek schopnosti, pokud jde, nebo kapacit, pokud jde o eh, právní institucionální rámec ve členských státech k provádění základních aktivit na boj s terorismem, například pokud jde o spravodajskou činnost, eh, zachycování komunikací a tak dále. Že já se obávám, že některé členské státy tohle vůbec eh, nevyřešili. A pokud to dělají, tak to dělají nelegálně a, eh, to se samozřejmě obrátí proti nim dvakrát. Potom otázka a prevence radikalizace. Je nějaký uh, iniciativní přístup k boji s alternativami, abych, abychom uh, zabránili dovozu imámů ze Saudské Arabie a z Pakistánu. A také financování aktivit mešit a eh, souvisejících společenských struktur v zemích, o kterých jsem hovořil. A potom také PNR. Některé členské státy to eh, vnímají jako všelek, ale neimplementují to tak, jak eh, bylo řečeno. Je tam ale eh, velká mezera od samého začátku a, a sice to, ne, že soukromá letadla nejsou pokryta. Takže co se dělá pro to, aby letadla soukromá, která přistavají v EU, se prohledávala? soukromá letadla? Eh, která eh, přivážejí královské eh, rodiny z oblasti Perského zálivu spoustu kapitálu, zlata a tak dále. A teď k financování terorismu. Na to se ptám v souvislosti s rezortismem. Podívejte se na první směrnici o praní špinavých peněz podívejte se, členské státy eh, se zdráhají ji implementovat a to souvisí také s financováním terorismu. Ženské státy opravdu odmítají přijmout ta řešení v eh, eh, kontextu páté směrnice proti praní špinavých peněz. A to je opravdu klíčové pro boj s terorismem. Tohle úplně jde proti rozumu. Jak můžeme pokračovat? když tohle myslíme vážně. Zajména mm, například teda dávno komise. Mm, eh, služby komisaře Moskovisiho. Eh, stanovili, že systém DPH se eh, využívá k financování terorismu. A jsou to obrovské částky, nejsou žádné předplacené karty, to 5 miliard ročně. A nikdo to tady ani nezmínil. DG Taxud, DG uh, eh, Jury s tím na eh, tom nespolupracují, Digi Home také. Protože turistické skupiny využívají uh, uh, naší nefunkčnosti uh, v oblasti daňového systému. Tak to asi bude stačit na začátek. Děkuji. Ana Gamaš a nyní Anders Vistisen bude hovořit, který je koordinátor za EKR. A prosím, abyste byli stručnější, tak aby všichni kolegové se mohli vyjádřit. Po vás bude hovořit Jean-Philippe Albrecht a dále eh, předáme slovo našim hostům z komise a pak bude následovat další kolo otázek. Takže maximálně dvě minuty, prosím. Thank you, Mrs. Chair. I'll try to stick to the now important. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím uh, se vejít tedy do toho časového eh, limitu. Myslím si, že to je dobré eh, východisko také eh, pro naši práci na tomto výboru. Několik věcí, které bych si chtěl nechat vysvětlit. Za prvé k vašemu doporučení na stránce 81 této zprávy. Vy jste hovořili o bodu L8. A sice, že Evropské instituce, zejména výbor LIBE, by se měly aktivněji zapojit už v ranější fázi, respektive měly by zapojit Eh, skupiny expertů a praktiků. A také eh, ty nástroje, které máme, by se měly používat eh, komplexněji, by měly být modernizovány, místo toho, abychom vytvářeli nové nástroje, instituce a rámce. Takže mohli byste nám říct, jak nejlépe do budoucna se postarat o to, aby uh, abychom tohle nemuseli opravovat až následně, až budeme dělat legislativu, tak abychom to měli komplexně od začátku. Viděli jsme to u PNR v jiných oblastech, například u šengenského hraničního kodexu, který jsme museli modernizovat eh, několikrát. Takže mohli byste mi k tomu něco říct? A už mi dochází čas. Tohle je samozřejmě studie k eh, interní politice. do jaké míry eh, se se zabýváte zahraničně politickými aspekty tohoto. Mluvili jsme o financování z eh, Blízkého východu a z Severní Afriky, z azijských zemí. Zabývali jste se někdy tím, jak eh, to souvisí eh, s tou prací, kterou tady děláme? Jak získat pomoc od těchto zemí? Pokud jsem se pokučit paní předsedkyně do dvou minut a doufám, že Budeme, tady jsem trochu přetáhnul. Děkuji, drazí kolegové. Děkuji, že jste dodrželi čas. A náš kolega Albrecht má také dvě minuty. A poté vám předám slovo, abyste mohli eh, jaksi zareagovat na tu první řadu otázek. Děkuji, paní předsedkyně. Možná bych eh, odkázal na eh, studii, o které se budeme bavit následně, ale každopádně bych chtěl znát vaše názory k některým těm eh, závěrům, protože jiné studie eh, v této oblasti od jiných expertů odkazují na to, že implementace těch stávajících opatření, eh, která jsme vypracovali za poslední dekádu nebo 15 let, je opravdu klíčová tady. A zdá se, že Teď je na nás, abychom se pobavili o tom, jak ti eh, policisté v terénu by opravdu měli uplatňovat ta opatření, která tady eh, schvalujeme. A používali eh, ty stávající systémy, a ne, abychom vytvářeli nová opatření. Čili já bych se chtěl zeptat, jak plánujete posilovat ta opatření v terénu, která máme? Například financováním lidí ve společných vyšetřovacích týmech a jinde, kde se nám může dařit lépe. Nemohou tedy lépe eh, používat ta eh, dotyčná opatření. A potom, pokud jde o hodnocení, z těch studií je zřejmé, že řada těch opatření eh, za posledních 10-15 let byla přijata bez jakéhokoliv posouzení dopadů předem. Bez strategického plánu spousta z nich se vytvořila prostě narychlo, protože se muselo nějak reagovat. Čili jak to můžeme do budoucna zlepšit, abychom opravdu se drželi nějaké strategie, eh, aby se dělali, dělala posouzení dopadů předem, abychom měli eh, nějaké revizní doložky nebo dokonce doložky o ukončení platnosti, protože je tady eh, určitý pocit, že řada těch opatření se musí přehodnotit po určité době a také by měla vypršet, jako to dělají američané celá běžně. Je tohle pro vás nějaká možnost? Děkuji. A nyní Eh, mají slovo naši dva hosté z komise. Mohu zareagovat na první řadu otázek. Padlo hodně otázek. Maybe I take them in... Děkuji. Možná, že to vezmu uh, obráceně. Poslední uh, otázka. Řada těch opatření je bez uh, dopadu. Ano. My eh, se vždycky tady vyvíjíme poměrně eh, krizově v řadě, při řadě případů. Tohle posouzení, tohle komplexní posouzení mělo za cíl eh, zajistit široký přehled aktuální situace a těch různých opatření, která byla přijata za posledních 15 let. A zcela správně říkáte, že musíme neustále hodnotit ty nástroje, musíme Eh, tedy revidovat a neustále zlepšovat. A tohle je jeden z základních aspektů, který my se tady pokoušíme popsat a eh, v nějaké dále eh, propagovat prostřednictvím tohoto komplexního posouzení k té situaci v terénu. To je další velice aktuální věc. My jsme říkali, že to posouzení dochází k závěru, že v řadě věcí máme pořád spoustu věcí, eh, tedy eh, nástrojů, které jsou vnímány jako příliš složité v terénu. Takže my bychom chtěli, aby, eh, když se bude revizo, revidovat ta legislativa nebo se bude defin, nebo definice těch nástrojů, i mimochodem to financování, které máme, je někdy příliš složité pro ty skupiny, které se snažíme podpořit. Takže potřebujeme tady eh, prostor, jak eh, zjednodušit, eh, jak přicházet s něčím, co je pochopitelné. Musíme tady mít ehm, něco, co bude mnohem jasnější, pokud jde o pokyny, ne pokud jde o legislativu v této oblasti, s výjimkou financování terorismu. Tam jsou ještě další důležité mezery. Jedně tam přijdeme s další rozsahou legislativou jinak to bude eh, lepší používání těch, do, těch stávajících nástrojů prostřednictvím pokynů. A potom je tady eh, vzdělávání. Máme tady skvělou věci, věc, která se jmenuje CEPOL. To je dedikovaná organizace. Jejímž cílem je pomoci vzdělávání sil v terénu. Asi bychom měli eh, ji lépe využít a této organizaci také poskytnout více prostředků těm externím aspektům, k zahraničním věcem. Myslím, že tahle vrstva je v tom komplexním posouzení horizontálně přítomna. Hlavní hodnota eh, za prvé eh, je tady eh, ten sankční režim, ten je nesmírně vzácný. Potom další tradiční prvek je celá ta diplomatická síť, kterou Evropská unie má k dispozici a v rámci toho dialog o boji s terorismem, eh, který eh, mm, se používá už dlouho. Každá země má možnost eh, něčím přispět. Může se podělit tím, jak sama řeší ten boj s terorismem. To je ten základní příspěvek k tomu, co dostáváme od SVČ a dalších eh, organizací souvisejících se zahraničními věcmi. Potom, eh, jak eh, na politické úrovni získat lepší poznatko od, poznatky od praktiků. To si myslím, že je vhodná připomínka. My jsme to také do toho hodnocení zařadili. Potřebujeme věnovat větší pozornost potřebám těch, kteří jsou v terénu a implementují. To je věc, eh, eh, kterou například eh, k té, při, při té akci o interoperabilitě informačních systémů, tak tam jsme shromáždili všechny odborníky kolem stolu a ten výsledek je proto tak pozitivní, konstruktivní a, a nakonec byl tak konsenzuální. To se pokoušíme udělat i u té expertní skupiny proti radikalizaci. Tam se projednává spousta názorů, než přijíme s návrhy, abychom zjistili, co se děje v terénu, co potřebují profesionálové. Pokud jde o ten rezortismus, tak to si myslím, že je eh, zcela zásadní aspekt, který bude ten na vašem výboru posuzovat. Podíváte-li se na to komplexní posouzení, tak 15 let historie ukazuje, že se věci zlepšily. Máme tady mnohem větší vzájemné propojení mezi eh, orgány eh, téže povahy. V jednotlivých ženských státech policejní orgány eh, spolupracují s různými orgány z různých členských států. To platí pro celníky, pro pohraniční stráž. Lepších výsledků bychom měli dosáhnout, a to ještě ve všech národních debatách o reakci na terorismus, je používat ty různé orgány, různé pravomoci, pardon když říkáte o, o tady financování, nám mm, by se dařilo dosávat tolik, o tolik lepších výsledků, kdybychom eh, používali eh, lidi z od cel, od daní. Oni mají nástroje a metodiky, eh, pokud jde o posuzování rizika, které by se nám velice hodily, pokud jde o, o tradiční tedy policejní práci. A tohle se komisař King pokouší spojit v té bezpečnostní unii. Tak, aby když přijdeme s novým eh, návrhem eh, souvisejícím s obchodem, tak aby tam byly eh, aspekty, které souvisí právě s policejní prací. To tež dělá i pan Moskovici, pokud jde o finanční věci. Takže to jsou velmi podstatné věci. To je ten iniciativní přístup, pokud je o radikalizaci. Vy jste hovořili zejména o dvou příkladech. Financování některých zemí a také typy opatření, eh, které eh, přijímají národní orgány tak, abychom eh, nějakým způsobem sem zahrnuli ty aktivity těch národních a náboženských center. V kontextu eh, této vysoce postavené skupiny k radikalizaci my si myslíme, že můžeme otočit eh, stránku a zaměřit se na tyto aspekty, protože ta celková důvěra, tedy eh, ta, celko, ta, ta, ta, ta celý posun je ke sdílení poznatků, praktických poznatků a díky tomu doufáme, že se nám podaří alespoň zareagovat na ty zásadní aspekty což je eh, zajistit lepší transparentnost u toho financování a také nějaké eh, lepší postupy. Prostě jde o to, abychom dosáhli nějaké evropské dohody, odsouhlasené na evropské úrovni, tak abychom mohli do toho zarámovat ty aspekty. To tež platí když se zabýváme eh, tím, jak eh, se orgány staví k různým organizacím. A ještě PNR. To se netýká, ano, soukromých eh, letadel, to tak bylo zvoleno schválně. Já si myslím, že je tady celá řada mezer. Ale ty mezery zaplňují v národní orgány když se používají soukromá letadla, tak národní orgány eh, se eh, zabývají příslušnými povoleními. Někdy eh, neharmonizovaným způsobem. A tady je důležitá riziková analýza. Nikdy nebudete mít prostředky a všechny ty nástroje k tomu, abyste umožnili Eh, použití dopravních prostředků s novým rizikem. Ale pokud budeme tlačit na orgány, aby eh, sdíleli více informací, pracovali na větší rizikové analýze, tak se toho bude dát eh, dělat mnohem více tak, aby došlo k nějakým změnám. Thank you. If I may, um, just... Děkuji. Já se tedy vyjádřit k tomu, eh, co členské státy dělají a nedělají. V řadě případů eh, není na nás, abychom něco tedy dělali, ale Existuje jedna oblast, kde určitě můžeme poskytnout eh, členským zemím nějaké nástroje, které si ale musí vyjednat mezi sebou. Co se týče takzvaného dovozu imámů, tak mm, radikalizace ve věznicích je dobrým příkladem toho, kdy můžeme členským státům poskytnout fórum, kde si můžou vyměňovat eh, osvědčené postupy. Co se týče um, financování eh, terorismu, určitě by stálo za to, kdyby to bylo začleněno do kompetencí EPPO to je jisté. A ta implementace to je takový celkový problém. Eh, všeobecně s evropskými zákony, a tady v podstatě je eh, třeba zaměřit se i na eh, vzdělávání. My například pracujeme na vzdělávání soudců a soudních orgánů a my samozřejmě také financujeme Eurojust, kde je, jsou společné invest, investigativní týmy Děkuji. Merci. Eh. Děkuji oběma eh, řečníkům za přesné eh, odpovědi. Možná, že to vyvolá další otázky. Na dvě minuty dávám slovo Majte Kakle Tudita. Omlouvám se za výslovnost tohoto jména. A Gerard Depré. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky, která, které bych chtěla položit konkrétně. Možná, eh, že už jste to vysvětlovali několikrát, eh, ale já jsem nováček za prvé. První otázka se týká uplatňování směrnice boje proti terorismu. My víme, že v září 2018 by tato směrnice měla být uplatněna Tyto práce probíhají už celý rok. Chtěla bych vědět, zda máte informace o zemích, které eh, budou eh, tuto směrnici uplatňovat. Protože eh, my bychom mohli takto zjistit, zda skutečně ta směrnice uplatňována správně a komise by mohla udělat kvalitativní vyhodnocení. 3. července tohoto roku v Portugalsku došlo k ukradení vojenského arsenálu, Eh, rozbušky, výbušniny a také prostředky na boj proti tankům. Eh, byl to, byla to vlastně největší krádež. A mm, došlo k tomu v Portugalsku. Do to, dokonce e, došlo k loupeži také mm, nitroglycerínu, který byl součástí těchto zařízení. A to jsou kritické struktury. Nikdo o tom nehovořil. Vyhodnocovala to komise? Máte informace ohledně členských států také z hlediska těchto problémů? Můžete na to zareagovat? Je to otázka velice vážná, týká se bezpečnosti. Pan Van Orden, máte dvě minuty, prosím. Mikrofon. I, I wonder if the, um... Mě by zajímalo, jestli eh, komise by nám tedy mohla poskytnout nějaká vodítka, ale my tady máme vlastně už takovéto svazky, eh, to je tedy komplexní vyhodnocení a zase vyhodnocení evropských politik eh, o terorismu. Já se trošku bojím, že zase předložíte nějaký další svazek, a který si pak ale nikdo nepřečte. Já si myslím, že v to chvíli by tedy spíše stálo za to, abyste nám poskytli jasná vodítka ohledně toho, na co se máme zaměřit. Já třeba sám za sebe mohu říci, že nehledám role pro Evropskou unii. Mně tady spíše jde o to, jak eh, přijít na způsob, jak bychom mohli být co nejefektivnější v boji proti terorismu. Možná zde můžeme dokonce nalézt nějakou roli pro Evropskou unii, která by um, um, prostě situaci zefektivnila. A my um, Brzy navštívíme Europol a Eurojust a také Frontex. Teď zase eh, můžeme tam jít, eh, navštívit eh, tyto instituce, nechat si poskytnout celý briefing a tak dále a něco z toho vytáhnout. Ale co byste vy doporučili, jako, na co se máme konkrétně zaměřit, aby to přineslo nějakou přidanou hodnotu? Doru Fronzulíka má dvě minuty, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Indeed, we have... Ehm, ano, už tady máme tyto dva materiály. Řekněme, teorie tedy máme hodně, ale ehm, nějakých praktických kroků už máme méně. Ehm, teroristické útoky, které jsou nepředpověditelné, Možná ani k nim by nedošlo, pokud bychom měli dostatečnou spolupráci mezi bezpečnostními složkami, mezi spravodajskými složkami a tak dále. A jak už zde zaznělo, pokud předložíme nějaký další dokument, který nebude mít žádný smysl, to je na nic. Náš výbor se musí zaměřit na to, co nefunguje, jaké jsou slabiny systému. Slabiny na vnitrostátní úrovni, ale i na evropské úrovni. Protože jinak zase předložíme nějaké dokumenty. A já jsem se právě vrátil z Kyrgyzstánu, kde jsem byl pozorovatelem voleb a Zajímá mě další téma, to jsou zase zahraniční bojovníci. Řekněme, že ISIS už je poražena, ale vrací se tedy stále více a více eh, těchto bojovníků do Evropy. A my jako Evropská unie musíme mít nějaký celkový pohled na tuto situaci. Nesmíme na to pohlížet eh, vlastně odděleně eh, z pohledu tedy bezpečnostních složek nebo zpravodajských složek my také si musíme uvědomit, že jsou i partnerské země Evropské unie, které třeba získávají peníze na různé programy pro eh, eh, boj proti radikalizaci a eh, tak dále. Takže co se udělá s těmi zahraničními bojovníky, kteří se vrací zpátky domů? Jak je zapojit do nějakých deradikalizačních programů a tak dále? Tohle je potřeba udělat s penězmi, které poskytujeme. Tady mluvím třeba o zemích i jako je eh, Albánie, Kosovo, eh, Bosna, Horcegovina, ale možná i eh, Černá hora. Tohle to jsou mm, země, které do nich se vrátí stovky bojovníků ze Syrie a z Iráku. A pak máme taky azijské země, severoafrické země a tak dále na tyhle země se musíme obránit a musíme prostě napojit jakékoliv programy, na něž poskytujeme peníze e, e, našich daňových poplatníků a musíme požadovat, aby implementovali tyto deradikalizační programy, protože jinak s tím budou obrovské problémy. Oddělení pro boj e, s terorismem na Europolu je nefunkční. Snaží se pouze integrovat nějaké informace a takto prostě teroristy neporazíme. Potřebujeme opravdu skutečnou spolupráci mezi spravodajskými agenturami, mezi eh, evropskými státy. A eh, zde potřebujeme tedy politické rozhodnutí. Lidé mi často říkají, jak bylo možné dosáhnout, eh, vlastně, že došlo k tolika teroristickým útokům za posledních několik let. To je přesně nedostatek spolupráce, nedostatek politické vůle. To je nešťastné. Drazí kolegové, eh, prosím vás, abyste dodržovali čas, který vám byl jaksi přičleněn, tak aby všichni mohli vystoupit a položit otázky. Milan Zver bude hovořit a poté Arno Donjon. A ještě jsem zapomněla také na Katerinu Katerina Tidiči bude hovořit, pak pan Zver a pak pan Danjon. A tím je tento seznam uzavřen. Katarino, máte dvě minuty a prosím dodržujte tento vyčleněný čas, abychom měli také čas na odpovědi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Žádný problém nezapomněla jste na mě, takže není tady žádný problém. V každém případě bych chtěla poděkovat zástupcům komise za jejich vystoupení, která byla velmi zajímavá. A za hodnocení eh, politiky boje proti terorismu. Je to velmi složité téma. A směrnice boje proti e, terorismu tady byla ocitována a to jsem byla velmi ráda, protože ta nám umožňuje skloubit bezpečnost a kritéria přiměřenosti a ochrany základních práv. Zazněla tady celá řada otázek a myslím si, že nyní se musíme pustit do práce a musíme se zabývat prevencí Eh, směrnice boje proti terorismu a ty tři další zmodernizovali eh, ten, eh, tu výbavu boje proti terorismu. Ale stále, jak si jsme, mm, zaostáváme z hlediska vývoje terorismu. Samozřejmě zásadním bodem je výměna informací. A zcela jistě je nutné efektivně využívat ta pravidla proti boje proti financování terorismu. To je zásadní. Dále je nutné vyměňovat informace a to velice rychle. Ještě bych se chtěla zmínit o dvou aspektech. Jednak o výpočetní technice a dále o důkazech. Nejdříve šifrování. Europol tady udělal obrovský fantastický pokrok. Ale není tomu tak ve všech státech, takže to by se mělo vyhodnotit. Například Europol by se měl stát skutečnou referencí pro stát, státy z hlediska šifrování a komise by tady mohla zapracovat. Dále důkazy a přístup k těm elektronickým důkazům. I na to je nutné, jak si si vyměnit informace ohledně vyšetřování v těch jednotlivých státech. Příští rok Hmm, budeme mít návrh na toto téma, ale bylo by dobré zjistit, jaký je tady dopad. Měli bychom mít konkrétní studii jaksi proveditelnosti změn v legislativě právě s ohledem na složitost eh, tedy těch elektronických důkazů. Takže to je zásadní změna. Děkuji kolegové. Takže nyní má slovo pan Milan Zver. Máte dvě minuty. A znovu opakuji, prosím, dodržujte čas, který vám byl vyčleněn. Prosím, eh, spoštovaná gospa predsednica, dragi kolegice in kolegi. žena, paní předsedkyně, vážení kolegové, chtěl bych vám nejdříve poděkovat za představení té vynikající studie. Bylo řečeno, že politiky Evropské unie musí být konzistentní, efektivní ale já myslím, že to hodnocení je zatím příliš optimistické. Dnes tedy jsme dostali tuto studii a velice často tady máme jaksi protikladnou situaci. Naopak není tady konzistence právě z hlediska postupu členských států, pokud dojde k různým útokům a není tady dostatečná spolupráce. My víme, jak to vyřešili USA. Nebudu teď hovořit o, podrobno, o podrobnostech. Je nutné se také zabývat financováním terorismu. To je velký problém. Členské státy a Evropská unie musí být efektivnější a bylo by jistě méně útoků, kdyby tomu tak bylo. Dále musíme dodržovat právní rámec. My máme k dispozici nástroje. A já si kladu otázku, jak je možné, že iránský režim přes své banky a také prostřednictvím jedné slovinské banky podstatě vypral jednu miliardu eur eh, v Evropě, v Evropské unii. Takže natéká celá řada peněz do členských států, například také do Německa, 18 miliard eur. Takže Dále tady máme panamský výbor, který se zabývá touto záležitostí a já navrhuji, abychom si zorganizovali společné zasedání k tomuto tématu. To znamená mezi naším zvláštním výborem a výborem Panama. děkuji vám za vaše odpovědi. Děkuji Arno Danjean, pak pan Stevens a tím končíme tento seznam, uzavíráme tento seznam. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nechtěl vystoupit, ale jsou tady věci, které jsem zaslechla a mám pocit, že musím reagovat. Musíme hovořit o faktech, nesmíme tady spekulovat a prostě hovořit o těch velkých prohlášení, která jsou otržena. uh, od reality. Když tady bylo řečeno, že došlo k obrovské krádeži vojenského arzenálu v Portugalsku, že to, byl ne, že to byla největší krádež, ne, tomu tak není. Před dvěma roky došlo k loupeži tohoto typu ve Francii a ta loupež byla mnohem větší. Takže na to musíme dávat pozor. Když se hovoří o těch zahraničních bojovnících a říká se, že přicházejí obrovských počtech. To není pravda. To není pravda. Někteří možná se vrací, možná, že ta tendence se obrátí, možná jich bude více, ale zatím to tak není. A je to z toho důvodu, že prostě tito lidé jaksi masivně jsou zabíjeni v Syrii a v, tedy v těchto zemích. Takže to je další věc. A za třetí, spolupráce. Přestaňme říkat, že všechny atentáty v Evropě v posledních letech byly spáchány, protože tady nebyla spolupráce. Mnohému se zabránilo, protože tady byla právě velká spolupráce. A je pravda, že mnoho vyšetřování ještě probíhá, takže není možné z toho vyvodit opravdu přesvědčivý důkaz toho, že tady byla nedostatečná spolupráce. Mnoho útoků ve Španělsku, v, v, v Německu Eh, pardon, a v Anglii vznikly z eh, takzvaných endogenních eh, příčin a nebylo možné v podstatě zjistit ty pachatele, takže musíme pracovat s fakty. A musíme si uvědomit, že jsou to obtížná témata, kde probíhají ještě vyšetřování a že nemáme k dispozici všechny informace. Takže nevyvozujme z toho závěry ještě předtím, než tyto práce budou dokončeny. Helga, Helga Stevens, dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já bych ráda poděkovala panu Onidimu za představení obou zpráv. Já jsem si ty studie už pročetla zhruba a a, a chtěla jsem se zaměřit na několik zajímavých věcí. Například v té studii komise Eh, z těch zdrojů otevřených. Eh, je to odkaz na to, co, eh, na tu svodku, kterou se stavuje z Evropské středisko pro analýzy zdrojů. Používá komise také eh, nějaký eh, vyhledávací software na internetu, něco jako má eh, Google, který by hledal v příslušné zdroje na internetu. Já si myslím, že takovýhle software by třeba použ- pomohl té národní jednotce pro v odhalování trestné činnosti, která by třeba mohla tímto způsobem nahlížet do dark webu. Také Mm, je jasné, že by to mohlo eh, pomoci eh, malým členským státům, eh, které nemají dostatečné kapacity. Zamýšleli jste se nad tím, jak by členské státy mohly ty kapacity vytvářet vzájemně? a vzájemně se přitom pomáhat. Můžete také něco říci o centrálním středisku v poznatku pro šifrování v Evropské unii? Děkuji mnohokrát. A znovu vám vracím slovo, abyste zareagovali. Vy jste se nezapsal, ale přece jenom vám tedy předám ještě slovo na minutu, tak to překročím pravidla, tak abychom byli stále tedy v tom časovém horizontu. Pane Listen, jednu minutu máte. A poté tedy budou hovořit naši mm, no, hosté. Ale že Děkuji. Já každopádně eh, poděkuji eh, pánovi a paní z Evropské komise. Já to řeknu velice stručně. Pan eh, Onidy hovořil o v ideologii, paní Mastola hovořila o prevenci, prevenci radikalizace a řekněme proaktivním přístupu, iniciativním přístupu. Já se chci zeptat, jestli se také zabýváte úlohou a tedy e, finančními e, toky e, jednotlivých mešit, jestli se sledují radikální imámové a jestli máme dostatečné dostatek lidí v tom radikálním prostředí, kteří by sledovali radikalizaci lidí. Můžete mi tedy říci něco o té ideologii o tom, co se děje v těch mešinách, eh, o finančních eh, eh, proudech a také o těch kazatelích v nenávisti a o tom, kdo je financuje. Pane Onidi a paní Astola, máte slovo. Merci, merci beaucoup, madame la présidente. Um, ah, on... Děkuji, paní předsedkyně. Ohledně implementace směrnice eh, boj proti terorismu tady eh, přesně nemám informace, jak eh, si teď členské státy stojí, ale pravidelně se tedy setkáváme se zástupci všech členských zemí a mm, nejsou žádné náznaky, že by tedy byly nějaké problémy. Já si tedy myslím, že žádný český stát ještě neinformoval o transponování eh, v tuto chvíli, ale eh, pokusím se tedy získat eh, konkrétnější informace, co se týče role ideologie. Zatím se o tom hovořilo hlavně na vnitrostátní úrovni. Mm, při diskuzi expertní skupiny pro boj s radikalizací se ukázalo, že tedy většina členských států je přesvědčena o tom, že by bylo dobré kolektivně se zamyslet nad tím, jakou roli hraje ideologie v procesu radikalizace. S pomocí odborníků, akademiků eh, se tedy, eh, si tedy položíme tuto otázku zda by bylo možné nějakým způsobem lépe identifikovat a také lépe bojovat proti některým organizacím, které možná eh, tedy mm, ať už finančním způsobem nebo jiným způsobem šíří tedy radikalizaci. To je eh, důležitý aspekt. K role k roli odlišných agentur, jak je potřeba, aby více spolupracovali já eh, bych vás tuto chvíli opravdu rád vyzval k tomu, abyste uznali, že eh, věci už do určité míry fungují. My tedy očekáváme, že váš výbor napomůže situaci zlepšit Vycházíme ovšem z toho, že všechny služby, všechny složky jsou, ehm, je na ně kladen obrovský tlak ehm, v tuto chvíli. Jsou tedy pod tlakem, dělají už hodně proto, aby navzájem spolupracovali na evropské úrovni, ale i e, interně mezi jednotlivými odděleními těch e, orgánů. Abych e, odpověděl panu Van Ordenovi. Udělalo by obrovský eh, tedy přineslo by to eh, velký eh, pozitivní dopad, kdybyste tedy navštívili jak tyto organizace, ale zároveň, kdybyste mohli šířit to, co říkají lidé z praxe, že byste si je pozvali tedy na nějaké slyšení, abyste lépe pochopili, co potřebují, jak na národní, tak eh, evropské úrovni. Eh, na základě toho bychom potom mohli podpořit některá konkrétní opatření, ale zároveň by to také sehrálo eh, důležitou roli v rámci Evropského parlamentu. Pomohlo by to různým výborům Evropského parlamentu pochopit, jak eh, různé aspekty, které se týkají vnitřního trhu, zdanění, vnitřní politiky, finančních trhů a tak dále, jak je možno eh, vlastně tyto oblasti lépe využít pro to, abychom pochopili i některé slabiny našich systémů. Už to samo o sobě by bylo důležitým přispěním. A co se týče um, um, to, o čem hovoříme dnes, eh, fenomen radikalizace, eh, potřebu analýzy, jak eh, zlepšit informační toky. Tohle to jsou všechno věci, kde opravdu můžete přinést něco nového, pozitivního. Jak už jsem říkal, hodně se toho tedy dělá na evropské úrovni, sdílíme informace, o těch, eh, kteří jsou známi jako zahraniční bojovníci. Zase i zde je možné dosáhnout zlepšení. Například, až navštívíte Europol, tak tam existuje možnost, že Europol může sehrát roli jakéhosi mostu mezi informacemi o zahraničních bojovnicích, kteří by mohli, které by mohly přicházet ze třetích zemí a e, tedy e, národními vnitrostátními orgány. E, protože Europol tedy vlastně může jaksi dodávat informace do těch evropských databází. A toto jsou tedy příklady, které by vedly k praktickému zlepšení Mm, v oblasti informovanosti, tedy o e, všech těchto zahraničních bojovnících. A tak to bychom vlastně ideálně mohli využívat informace, které dostáváme prostřednictvím Interpolu nebo e, z partnerských zemí po celém světě. Spolu s Týnou tedy e, pracujeme na mm, otázce i toho šifrování, eh, co se týče přístupu, technických otázek, přístupu k šifrovanému materiálu. Eh, vlastně předložíme určitý dokument ve středu, kde se zase snažíme podpořit Europol jako jakési středisko excelence, eh, které se může zabývat takovýmto zašifrovaným materiálem. A to zejména tedy v zařízeních, která využívají právě podezřelé osoby. A Potom eh, prostřednictvím finančních prostředků, jak eh, podpořit ehm, vývoj různých technologií a zařízení, tak abychom zajistili, že eh, příslušné orgány mají potřebné nástroje. A konečně k obsahu na internetu a vlastně analýzy eh, otevřených zdrojů open source. Ehm. My jsme hovořili tedy s internetovými společnostmi a potřebujeme tedy z internetového světa získat více. Je potřeba, aby nám internetové společnosti pomohly identifikovat eh, potřebné materiály, které využívají teroristi, abychom také identifikovali teroristy. A tady vlastně předpokládáme nebo očekáváme, že tyto společnosti vyvinou sami nějaké e, nástroje e, umělé inteligence, které pomůžou e, tedy automaticky identifikovat tyto aktéry nebo ten, tento typ materiálu. jak jsem říkal, hodně mobilizujeme Europol, některé členské státy, ale nikdy nebudeme moci vystopovat více než 15 nebo 20 toho, co je v oběhu. Proto potřebujeme právě zapojení samotných těchto společností, aby projevili vlastně stejnou míru inovativnosti, jakou dělají třeba v oblasti komerční. Na to se tedy zaměřujeme například prostřednictvím toho akčního plánu. Thank you. Um, as to the question to what to focus. Děkuji. Pokud jde o to, na co se zaměřit, tak eh, si myslím, že tohle je otázka, kde eh, budeme potřebovat všechny ty různé nástroje, které eh, máme. A řekla bych, že je podstatné eh, zaměřit se eh, na prevenci. Já už jsem také hovořil o alternativách prevence. Když hovoříme o těch navracejících se bojovnících, tam jde o to, abychom mohli financovat ty eh, programy návratové, tak aby oni mohli se z toho dostat prostě pryč. Potom eh, se tady hovořilo o elektronických dokladech několikrát a já bych eh, eh, ji zmínila ráda i dále. Samozřejmě bude tady posouzení dopadů, až se bude dělat ten návrh na v začátku. Tak když se tady bavíme o té v ideologii, tak svobodný projev je samozřejmě nesmírně důležitý. Evropě máme nenavistné projevy jako trestní čin, ovšem. To můžeme samozřejmě eh, použít na rozdíl od těch eh, ostatních eh, věcí u Atlantiku. Takže děkuji. Děkuji mnohokrát za to, že jste odpověděli na otázky. Někteří kolegové možná nebyli uspokojeni plně. Byla tady celá řada otázek a proto zvu kolegy, aby vám napsali tyto otázky a mohli jste je odpovědět eh, ještě dodatečně. Děkuji vám za tuto výměnu a za tento dialog, který vlastně je jakýmsi prvním základním kamenem našeho zvláštního výboru. Eh, chtěli jsme získat informace ne úplné, protože eh, ta situace je velmi impresionistická. <laughs> Nicméně chtěli jsme mít jakýsi první přístup eh, k tomu, co existuje na komunitární úrovni a to měl být základ pro práci této, tohoto zvláštního výboru pro terorismus. My i nadále budeme usměrňovat práce tohoto zvláštního výboru. Mm, samozřejmě, že ty práce a to zaměření je velmi mnohovrstevnaté a různorodé. Také vypracujeme zprávu. A tak, jak řekli kolegové, pokusíme se vyhnout se tomu takzvaně vánočnímu stromečku, který by existoval v podobě sice krásného dokumentu, ale nebyl by použitelný. Takže eh, vlastně apeluji na vás, abyste nepostupovali naivně, eh, jako kdybychom nyní objevovaly tyto informace, které jsou vlastně každodenní a všudy přítomné, ale e, jsme si vědomi toho, že mm, se samozřejmě nešíří informace, které, kterým se podařilo zabránit některým atentátům. Takže nesmíme být naivní. Musíme mít přesné informace, musíme zmapovat situaci a tím bych uzavřela tuto část, ještě budeme mít příležitost o tom hovořit, měli bychom se snažit vytvořit jakýsi vztah důvěry, eh, který by vlastně doprovázel ty práce, které již probíhají na evropské úrovni, tak abychom získali více konkrétních eh, odpovědí eh, na to, co se očekává jako řešení z hlediska Evropy. Takže to je naše výzva. Snažíme se tedy vytvořit tuto důvěru a vypracovat doporučení a návrhy, které by byly praktické a použitelné. Takže ještě jednou tisícere díky. Budeme mít eh, příležitost pokračovat v tomto dialogu. Děkuji za to, že se vám podařilo schrnout eh, tento složitý obraz a znovu opakuji výzvu mým kolegům, aby se na vás obrátili případně přímo a pokračovali v tomto dialogu. A nyní hned přejdeme na další bod našeho programu. Jedná se o seznámení se se studií, eh, kterou zadala tematická sekce Občanská práva a ústavní záležitosti Evropského parlamentu. Tato studie se nazývá Politiky Evropské unie v oblasti boje proti terorismu E, tři body relevance, soudržnost a efektivita. A požádám e, paní Bibi Van e, Ginkelovou z ICCT a pana Vim Vensinka, kterého již známe, protože jsme již měli příležitost se s nimi setkat v rámci P2VC a prosíme je, aby vystoupili v, jaksi v 15 minutách tak abychom mohli využít ještě zbývající čas na otázky, které bychom vám rádi položili, abyste měli hlavně eh, možnost na ně také zareagovat. 15 minut vám vyhovuje? Paní předsedkyně, děkuji, že mohu opětovně vystoupit a hovořit o této zprávě a budu pokračovat v angličtině. Je to poměrně těžké to sfouknout za 15 eh, minut a já se uh omlouvám. Tady jde o to prostě, že Evropská unie je velice produktivní, takže ty otázky eh, se spíš týkají koordinace, eh, efektivity. My jsme o tomto hovořili už eh, mnohokrát. Je to eh, věc, eh, kterou se zabýváme už od ledna nebo února tohoto roku, takže něco by se dalo aktualizovat. Nicméně eh, ta ponaučení jsou pořád na nejvyšší relevantní a s velkým potěšením vnímáme, že některá naše doporučení už tento nedávno založený výbor vzal na vědomí. Takže je určitě dobré vidět, že to, co píšeme, má dopad. Takže další slide, prosím. Pokud jde o eh, cíle té eh, zprávy, tady jde o to eh, prostě zmapovat tu situaci, protože je to složitá věc a je tady tolik aktérů, takže je zřejmé, že tady se to v mnoha ohledech tedy týká těch relevantních, relevantních věcí. Další slide. Hodně se toho samozřejmě stalo, nemusím vám to připomínat. Tohle není uh, úplný přehled, všichni o tom víme velmi dobře. Akorát jsem to chtěla eh, ukázat, eh, protože to ukazuje, že se tady neustále něco vyvíjí nového a přichází nové otázky. Otázka je, jestli eh, samozřejmě teď jde především o samostatné aktéry, jestli jde o pronikání zbraní do běžného života. To asi také vyžaduje naši pozornost, protože ono už se nepoužívají jenom výbušniny, ale také kuchyňské eh, nože a kamiony. A otázkou je, jak to můžeme eh, při, předvídat. Komise už Bo vlastně už o, o tom jsme eh, hovořili. Teď ten další, eh, další slide. Je důležité eh, si uvědomit, že když se na to díváme dlouhodobě, tak lépe pochopíme, jak dochází tedy k diverzifikaci pachatelů, ale i cílů. Došlo také eh, k podstatnému eh, nárůstu eh, útoku vlků samotářů, ale zároveň tady vidíme, že dohromady jich není za stolik. Tady jde o diverzifikaci cílů. Z začátku to především byly cíle typu infrastruktura, armáda nebo úřady. A teď Eh, dochází k nárůstu eh, ve, u všech těch eh, různých cílů, které se používají. A je zřejmé, že naše spravodajské služby tím budou mít mnohem obtížnější úkol, protože se nemusí zaměřovat už jenom na potenciální cíle, na mnohem více. Čili ta diverzifikace je opravdu široká. Já jsem sem nezahrnula nějakou mapu nestability v regionu a vzhledem tomu, že jste tady hovořili o hm, těch zahraničních bojovnících a navrátilcích, tak hm, bych chtěl eh, zdůraznit, že je důležité se eh, na to zaměřit. Když se sem vrací eh, zahraniční bojovníci, tak se musíme zamýšlet tedy nad tím, z jakých zemí se sem vracejí, jestli jsou tam nějaké rozdíly. Potřebujeme více faktů, jak říká předřečník, potřebujeme Eh, informované tedy eh, analýzy eh, a prognózy založené na historických datech, abychom viděli, co nás čeká. To musíme samozřejmě více zohlednit. K tomu se ještě vrátím, ale teď předám slovo kolegovi. Děkuji vám. Na dalším slajdu jsme dali několik přehledu několik číslu, čísel k různým strategiím, akčním plánům a opatřením. Vidíte tady zásadní eh, nárůst v čase, ale eh, zejména po eh, nějakém incidentu. Často to nejde o to, že by strategie vyvolala nějaké nové opatření, ale spíše nějaký útok. Eh, nějaký eh, incident. Na dalším slajdu ukazujeme, že se toho dosáhlo hodně eh, ve všech oblastech. Jak už říkala komise také dříve, včetně oblastí, které zatím nejsou ve vašem mandátu, a sice v oblasti střelných zbraní a výbušně. To si myslíme, že je docela relevantní. Také v rámci té studie není ale také se to tam dalo eh, zahrnout, eh, nebo by to mohlo být zajímavé pro váš výbor, je eh, něco, čím by se měly členské státy se začít se, se to obávat, a sice vyšující se schopnosti teroristů v kybernetickém prostoru. Já tady nehovořím jenom o jejich propagandistických schopnostech, ale i pokud je o finanční technologie. Pokud se tady eh, obáváte teroristického financování, tak se dívejte na nové technologie, eh, jako jsou kryptoměny. A také nové eh, generace poskytovatelů platebních služeb, kteří nejsou úplně pokryti našimi dosavadními opatřeními. A zde se to také týká tzv. měkkých cílů, nejenom eh, ohrožení naší infrastruktury. Takže tohle je věc, eh, kterou se určitě musíme eh, zabývat, když se díváme na toto opatření. Další slide, prosím. Pokud jde o sdílení dat a spolupráci a všech těch té pohraniční bezpečnosti, tak eh, samozřejmě tady jsou eh, velká eh, zlepšení, který, kterým jsme přistoupili, pokud jde o sdílení dat. Jedno konkrétní varování od praktiků je, že předtím, než budete schopni sdílet data, tak je musíte nazbírat. Kvalitní data. Musíme, musíte tedy získat dostatečné schopnosti na národní úrovni ne všechny členské eh, státy eh, mají ty eh, dostatečné schopnosti ke sběru kvalitních dat. Takže když máte sebelepší platformy, pořád je tady ještě jedna věc, které musíte věnovat pozornost. Pokud vytvoříte potom platformu, jako je ICTC, nebo ECTC, pardon, nebo je tady ještě jedna platforma, která se snaží spojovat informace od eh, národních zpravodajských služeb, tak eh, se ještě musíte postarat eh, o to, aby se ta data sdílela v souladu s pravomocemi těch a pověřeními těch národních agentur. Také struktury v jednotlivých členských státech se hodně liší. Někde proti terorismu bojuje policejní organizace, někde je to spíš spravodajská služba, někdy se to spojuje také eh, se obrací na řadu jiných orgánů, jako jsou celníci, eh, pohraničníci a tak dále. I když se samozřejmě zaměřují na výběry daní, což je taky dobré. Musíme ovšem eh, také se zabývat v infrastrukturu členských států, abychom zjistili, jak se může zlepšit sdílení dat. Potom tady máme protiteroristická opatření a je zřejmé, že někdy tady není dostatečná hodnota pro boj s terorismem. Tohle není něco, na co bychom přišli my, ale komise eh, se neustále na to zaměřuje. Ve svém eh, posouzení dopadů eh, oni posuzovali eh, tu přidanou hodnotu jednotlivých typů trestné činnosti a její příspěvek k eh, bezpečnosti. Pokud jde o, vstupu, o systém eh, vstupu výstup, tak tam říkají, že ta přidaná hodnota je omezená. Čili tohle my musíme mít na paměti. Některá ta opatření prostě sama o sobě nejsou vytvořena k boji s terorismem. Někdy se ovšem tak prodávají. Takže eh, to, až se to bude hodnotit, je třeba vzít v úvahu. Dále, prosím. Jak eh, uvedla eh, sama komise, efektivní a včasné sdílení informací je základem, ale opět máme tady trvající fragmentaci na všech úrovních. Takže to může vést k zásadním propadům v oblasti bezpečnosti. Tak já popíšu ten další slide to je eh, eh, přehled eh, řady výborů a for, která se na to zaměřují. My jsme přidali váš výbor v oranžové, co by nového člena té rodiny. A dokážete se představit, že je poměrně obtížné si tedy nakreslit celkový obrázek o tom, co se děje. aby eh, se tohle eh, jasně skoordinovalo na úrovni rady, tak je tady eh, koordinátor EU pro boj s terorismem na úrovni komise je také Julian King, který má širší mandát, do kterého mimo jiné spadá terorismus. Ten mandát je poměrně nový. Takže otázkou je, jak eh, tohle se navzájem bude eh, doplňovat a jak se jim eh, podaří udržet si přehled a posouvat všechno tím správným směrem. Celková otázka, kterou my jsme řešili, je, jak zlepšit koherentnost vývoje a, a zvýšit efektivitu protiteroristické politiky u EU. Tohle je několik doporučení. Našli jsme eh, řadu doporučení v té zprávě a bylo dobré, že někteří poslanci už o, někteří poslanci už o tom hovořili v předchozím bodu. Je už eh, k dispozici celá řada nástrojů. A nejde o to vytvářet nové nástroje, ale eh, spíše zlepšit implementaci těch stávajících, protože jinak se ta hora akorát bude zvětšovat, abych tak řekla. Jde o to, abychom vycházeli eh, z poznatku, abychom věděli, co se na nás valí a nejenom reagovali. Kolega vám ukazoval tu eh, grafiku. Většina, většina té eh, politiky se vždycky přiš, dělala na základě nějaké události a potom teprve přišla platforma a pak teprve Eh, strategie. No tak eh, to je úplně obráceně. Já už jsem říkala eh, o těch aktérech na začátku, co se děje se samostatný, tedy s těmi samostatnými aktéry, s identifikací cílů. Takže důležité je mít ty prognostické studie tak, abychom věděli, co nás čeká. Abychom to mohli udělat, tak je třeba nějakým způsobem změnit ten logický politický cyklus. Ono to teď jde úplně obráceně. Ne, aby to šlo tady uh, takhle uh, v posměru voděnových ručiček. Je to tam možná napsané malými palými písmenky. Uh, tak vám to vysvětlím. Analýza teroristických hrozeb, uh, prognostické studie do budoucna. Potom se posoudí uh, potřeba politiky. Máme uh, něco, uh, co je třeba zaplnit, nějaké mezery. Potom uh, začnete vytvářet uh, tedy. Uh, Eh, tvořit politiku a implementovat ji a začnete ji také eh, sledovat. A proto musíte mít ale nějaký politický cíl. Eh, a abyste ji mohli stanovit, nemůžete ji opřít jenom o dojmy, o předpoklady. Tohle je poměrně děsivý obrázek. Já se snažím eh, to říci poměrně eh, eh, na rovinu tady. Pokud si vezmete efektivitu vážně, tak monitorování a hodnocení by mělo být zhruba stejně velké jako ty ostatní politiky. A tady je to jenom taková malá část toho koláčového grafu. Jak chcete vědět, jestli politika funguje, když to neskoušíte? když ji neověřujete, pokud, pokud neposuzujete potřeby, pokud neuděláte nějakou prognózu, jak můžete vědět potom, jestli vaše politika nějakým způsobem plní vaše cíle? Teď několik e, závěrečných e, podnětů v poslední minutě, kterou mám. Už jsem hovořil o tom, že tady musí být politická podpora pro tahle posouzení založená na dokladech. A my často nemáme eh, na to dostatečně eh, podkladu, bohužel. Potom další eh, několik věcí čistě náhodných, se kterými jsme to chtěli uzavřít, žihadistické skupiny, zejména a vidíme to i u pravicového extremismu, i jsou velice aktivní, pokud jde o tvorbu a proměnlivé, pokud jde o, tvorbu své strategické komunikace. Protože, a, to, a tady se to může opravdu velice nepovést, protože stát se snaží eh, také utvářet svoji strategickou komunikaci a není eh, schopen dohnat ty jednotlivé skupiny. Já bych tady doporučila eh, být skromný, protože tolik se toho může pokazit. A opravdu je kontraproduktivní, když nemáte ty eh, opravdu eh, cílené strategické komunikace, abyste bojili, bojovali proti tomu eh, v narrativu. Tam jde o prevenci, o silný signál toho, kdo jste a nač se zaměřujete. Prevence to je velice důležitý věc. Když se tady hodně zaměřujeme na to, je tady boj s radikalizací. Prostě přijde nějaká chvíle, kdy eh, tady bude určitá únava z prevence a kdy bude třeba dělat jenom represivní opatření, ale to klíčové a nejefektivnější je prevence. Ale přesto musíme také investovat do hodnoticích metod, abychom vyhodnotili efektivitu preventivních programů. Nicméně ty výsledky nelze měřit stejným způsobem i jako u těch tvrdých represivních opatření, protože efekty těchto eh, programů jsou mnohem dlouhodobější než ta krátkodobá eh, řešení, která jsou jinak v nabídce. Ještě poslední slide. Je třeba opravdu eh, věč, více výzkumu jádra těch některých problémů, která teď, které se tady zdají jenom nespojité například eh, frustrovaní uprchlíci a odmítnutí žadatele o azyl. To může být úplně nápadné, ale potom jsou tady další, eh, jako jsou nacionální eh, sítě organizovaného zločinu, které se neuz, ne, stále více podporují a potom také tedy, tedy, tedy studovat ty vazby a zabránit. Děkuji. Si beaucoup. Děkuji mnohokrát. Děkuji oběma za to, že jste dodrželi čas a že jste nás seznámili velice rychle s těmi hlavními kritickými body této studie, kterou jste provedli. A nyní předám slovo panu Donžonovi a navrhuji, abyste potom přímo odpovídali na otázky každého vystupujícího, tak aby to bylo rychlejší a živější v těch 15 minutách, které nám ještě zbývají. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji autorům této studie. Je tam celá řada relevantních a zajímavých eh, věcí. Ale já bych chtěl vypíchnout dvě nebo tři věci, které mi vadily. Jednak metodologie. Hovořit o boji proti terorismu a nesetkat se s francouzi, španěli a itali, tak to mi trošku vadí. A vy jste řekli, že je to proto, že nebylo možné vést tyto rozhovory, že tam jste nenašli dostatek těch odborníků, takže Mnohé věci tady mohly zaznít ze strany těch expertů a nejenom těch institucionálních expertů těchto zemí. Určitě by eh, přinesly zajímavé věci, takže to je určitý bod, který mi dělá problémy. Vy jste hovořili o tom, čemu říkáte takzvané osamělé akty nebo prostě ti osamělí vlci. To je termín, který byl také používán ještě před tou vlnou atentátů v Evropě rokem 2012 a týkala se to hlavně teroristy Mary ve Francii, který je nyní souzen a týkalo se to roku 2012. A ten termín není v pořádku. Byl skutečně dementován všemi odborníky, justice, vyšetřovacích orgánů. Protože akt, který je proveden jednou, jedinou osobou, neznamená, že je to jediná osoba. Je tam celá řada dalších. Je to osoba, která radikalizuje, osoba, která dodává zbraně, těch 15 kauzách, které se týkají terorismu ve Francii, není jediná e, kauza, e, kde by se to týkalo pouze jednoho člověka. Takže pozor na to. E, jak to máme chápat? Samozřejmě v současnosti máte činy, které jsou inspirovány, říká se tomu v tom žargonu, inspirovaný terorismus. Je to ten základní prostě útok, používá se kuchyňský Eh, nůž a tak dále, ale to neznamená, že máte osamělého vlka před sebou. Jde o to, že eh, se tady jaksi liší ty jednotlivé postupy, jednotlivé mm, modus operandi. Jsou tady lidé, kteří používají těch velice jaksi základních eh, nástrojů a ostatní, kteří jsou poněkud sofistikovanější. Takže máte tady opravdu celou řadu těch modus operandi různých typů a v podstatě potom volá eh, džihadismus. Víte, že to, co se odehrálo roku 94, tak eh, to právě souviselo eh, s touto záležitostí. A také roku 2014 září eh, prostě džihadisté vydali výzvu, aby se zabíjel všemi možnými prostředky, to znamená kladivem, eh, kuchyňským nožem a tak dále. Druhý bod. Ve vaší studii mluvíte o tom, že dochází předchozí kriminalizaci, to znamená těch přípravných činů. Souvisí to s tou novou směrnicí v Evropské unii. A mm, tento boj v tom přípravném stádiu je vnímán jako velmi neefektivní. Ale já s tím nesouhlasím. Francouzská zkušenost ukazuje pravý opak. Od té chvíle, kdy jsme vlastně zavedli do trestního zákonníku zločinné spolčení, tak se nám podařilo ve velmi raných stádiích kriminalizovat a odhalovat jednotlivé sítě teroristů. Já nevím, o co jste se opírali vy, ale v členských státech, které jsou ohroženy nejvíce, tak tam konstatujeme pravý opak. Prevence a postupy eh, soudních orgánů již v raných stádiích, to je velice efektivní postup a všichni potom eh, volají. Nejedná se jenom o bezpečnost jako takovou, ale dokonce i soudní úředníci potom volají, aby se postupovalo v těch raných stádiích. Takže to jsou některé připomínky, které mě tak trošku, nebo body, které mě překvapily. A Potom, co se týká sběru těch jednotlivých eh, eh, důkazů, samozřejmě eh, vy nemůžete vycházet pouze z těch starých souborů dat. Prostě policejní a soudní orgány potřebují tento sběr. Eh, víte, minulý týden jsme hovořili o tom velice relevantně s panem komisařem Kingem. Máte tady spravodajské služby, které, kde jsou jaksi citlivé zdroje, kde se to získává velmi citlivým způsobem. Pak je tady samozřejmě vyšetřování soudních orgánů, policejních orgánů a pak máte údaje, včetně osobních údajů v obrovském počtu, Eh, které samozřejmě se musí zpracovávat velice opatrně z hlediska práva. Takže eh, zázračným řešením není vyměňovat hodně. Už se hodně vyměňuje a do, k tomu sběru údajů už dochází. A opravdu předtím, než budeme sdílet tyto údaje, tak je musíme dostatečně eh, soustředovat. Takže spíše se to týká dostatečného soustředování údajů než sdílení údajů. Děkuji. Takže nyní vám zase dávám slovo, máte možnost zareagovat, ale stručně, přece jen jim, i když tady je celá řada otázek. A dosti důležitých otázek, takže máte slovo, prosím. Na dvě minuty, prosím, maximálně. Um, first of all, uh, I will... Já se vyjádřím k tomu, proč jsme nehovořili s kolegy ve Francii, ve Velké Británii, ve Španělsku. Tady vůbec nešlo o neochotu z naší strany. Ale eh, po veškerých snahách, které jsme investovali do toho, abychom eh, nalezli správné eh, protějšky a snažili jsme se tedy s nimi sejít, my jsme to transparentně nazvali hodnocení. A protože to je citlivé téma, Není tedy vždy možné udělat takovou otevřenou studii, jako jsme dělali my. A to byla tedy jakási omluva, kterou jsme často získali, že tyto služby mají příliš mnoho práce, už probíhá příliš mnoho vyhodnocování, takže v podstatě ta neochota pocházela spíše z druhé strany. co se týče sběru dat, řeknu. Ano, je rozdíl mezi sběrem dat a sběrem spravodajských informací. Přidaná hodnota přichází ve chvíli, kdy můžete eh, propojit eh, ty díly skládanky, nebo skládáte si tedy ten puzzle. Sdílení údajů tedy opravdu není dokonalým řešením pro všechno, ale pokud při nejmenším pozbíráte tyhle ty různé eh, kousky skládanky, tak pak se vám třeba podaří je i poskládat. Takže by to určitě mohlo zlepšit váš vhled do toho, co se děje. Eh, ještě k terminologii. souhlasím s tím, co se zaznělo, že terminologie je někdy zavádějící. Někdy tedy jsme slyšeli eh, termíny řekněme, třeba zaznělo tedy to lone wolf, osamělý vlk a přesto tyto osoby byly s někým v kontaktu a tak dále, i když to třeba nebylo zapojení do nějakých eh, rozpracovaných sítí. A bezpečnostní služby mají situaci pořád eh, stále a stále komplikovanější, protože vlastně se mění eh, modus operandi, eh, ta situace se diverzifikuje. A mm, to vlastně si můžeme tedy udělat i představu toho, co můžeme očekávat do budoucna. Potom mm, jsou různé přípravné aktivity, Eh, my jsme tedy kladli otázky našim protějškům, zda by potřebovali více legislativy eh, proto, aby mohli stíhat nebo vyšetřovat eh, dodatečné přípravné kroky. A oni řekli nikoli, zatím to je dostatečné efektivní můžeme využívat to, co máme k dispozici, takže děkuji. E, děkuji. A nyní bych předala slova Aně Gomeš, ale jenom na minutu, protože e, máme časové omezení. Prosím. Já souhlasím s tím, že ta úspěšnost je velmi důležitá z hlediska prevence a radikalizace. With uh, neoliberal policy s našimi eh, neoliberálními politiky a projevy vlád, protože tohle je samozřejmě obrovská sociální investice, kterou třeba často nechtějí udělat. Potom propojení teroristických skupin s nadnárodním zločinem. A tady toto propojení Tady vůbec nejde pouze o drogy, e, zbraně a další, ale vlastně o jakýsi systém, který se využívá pro praní špinavých peněz e, nejrůznějšími e, zločineckými skupinami, včetně teroristů. A naše státy, naše finanční systémy Teď kromě toho máme bitcoiny a tak dále, o tom už jste hovořili, to vůbec není eh, pokryto ve směrnici proti praní špinavých peněz a eh, my bychom se opravdu měli probudit, dostat tyhle ty systémy nějakým způsobem pod kontrolu. I think, uh... Děkuji. Politické klima samozřejmě má velký vliv na to, jak se eh, vynakladají prostředky. Teď je samozřejmě otázka, zda politické klima se spíše zaměří na investování do toho, co třeba se osvědčilo někde jinde, anebo zda se prostě zaměříme třeba na eh, jakési mm, obavy. A já doufám, že dosáhneme nějakého komplexnějšího přístupu v i vytváření politik. A co se týče propojení mezi vlastně, e, když to takto propojíme, jak jste to e, naznačovali, když se podíváme na vývoj, e, který, do, ke kterému dochází například v nadnárodní organizovaném zločinu, tak to samozřejmě může být velmi zajímavé mohli bychom se dostat eh, vlastně do situace, kdy budeme schopni anticipovat, že dochází tedy k nějakému vývoji, který nás upozorňuje na to, že je potřeba něco udělat, že se něco chystá. Takže ano, určitě by bylo možné díky tomuto propojení lépe anticipovat, co se chystá. A nyní bude hovořit Majte Pagasuhnočua. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme se sešli proto, že existuje Evropský program bezpečnosti a tento e, zvláštní výbor pro terorismus by měl zajistit evropskou přidanou hodnotu e, politik, které jsou rozvíjeny jednotlivými členskými státy. Co se týče vaší studie, tak mě například e, zaujala stránka 32, kde se hovoří o statistice, hovoříte o počtu osob, které byly zabiti v teroristických e, útocích od roku 2001 do roku 2015. Používáte e, databázy univerzity, ale je pravda, že my nevíme, kolik Evropanů bylo zavražděno mimo území Evropské unie. Proč to říkám? Říkám to proto, že bychom měli svým způsobem anticipovat a měli bychom mít studie, které by poskytovaly velice kvalitní údaje a globální údaje. A já mám pocit, že my zatím ještě nemáme dostatečné evropské databáze, které by uh, se opírali o koncepční přístupy, to znamená, které by zahrnovaly také teroristy mimo Evropsk- území Evropské unie. Ehm, měli by se mapovat civilisté, necivilisté. Nemáme zatím dobré statistiky, takže tím pádem nemůžeme správně reagovat na tyto konkrétní situace a jakým eh, způsobem eh, vlastně fungují legislativy v jednotlivých státech. To je ta největší slabina vaší studie. A na závěr bych chtěla ještě uvést něco, co tady prohlásil ředitel statistického úřadu pan generál Baesteos ve Španělsku. On řekl, solidarita s oběťmi teroristických útoků je základní kámen našeho boje proti terorismu, protože musíme posil, posilovat odolnost společnosti. A já bych se vás chtěla zeptat, zase budete snažit vyvinout databázi Evropské unie, která by se týkala této otázky tak abychom neměli problém prostě ze spolehlivostí těch údajů, které používáme. Protože například v roku 2001 120 Evropanů bylo zavražděno eh, také mimo území. To znamená, jedná se o stovky obětí. Byly to oběti, které byly zavražděny mimo území Evropské unie. Takže to je slabé místo vaší studie. Další souvislost. Eh, také mě překvapuje, že španělští představitelé vám nechtěli zodpovědět otázky. A nyní prosím, máte jenom minutu, o pět minut tedy přetáhneme čas, který jsme si na toto vyčlenili. Takže ještě budou hovořit tři poslední kolegové, kteří o to zažádali. Takže každý má eh, minutu, pak tedy uzavřeme seznam. Jan Filip Albrecht jednu minutu, pan Van Aden a paní Eva Žoli také minutu. Můžete tedy položit tyto otázky jeden za druhým a pak se bude odpovídat. Takže pokud souhlasíte, budete mít potom také minutu na odpověď. A pak uděláme závěr. It is, uh... Děkuji. Ono opravdu trvá dlouho vybudovat si vlastní databázi. Takže v průběhu této studie jsme to nestihli. Eh, jsou instituce, které eh, sbírají tyto údaje. Eh, přesto, co jste říkali, databáze Univerzity v Marylandu je celosvětově uznávanou databází, která se často využívá. Jsou samozřejmě na to různé parametry, jak se využívají tyto údaje a také potom to platí pro různé regiony. Potom máme jinou studii mého institutu, který sbírá ještě více údajů Eh, samozřejmě, eh, pokud si přijete, můžete do toho nahlédnout, abyste si ještě udělali lepší představu o tom, eh, co se děje. Pak jste říkali, potřebujeme Evropský institut, Evropskou instituci, která bude sbírat všechny tyto údaje a dělat tuto analýzu. Já to mohu jenom podpořit. Zatím je to příliš roztříštěno. Máme Europol a další eh, zprávy eh, a eh, nedostává se to prostě do jedné jediné zprávy, která by byla pravidelně aktualizována. To je určitě tedy jedno naše doporučení. My jinak procházíme legislativu Evropské unie a také různých členských států Evropské unie. Výbor Libe nás také požádal o to, abychom se zaměřili na Eh, trošku eh, vlastně konkrétně na otázku implementace, aby jsme se tedy věnovali sedmi členským státům. Jan Filip Albrecht po une minute. Minutu Jan Filip Albrecht. First of all, I have to insist, of course, that for the future all the coordinators will have the same opportunity. Tak eh, já musím, že to musíme, musím říct, že musíme vycházet ze stejných příležitostí jako do posud. Vždycky koordinátoři mají dost času na to eh, položit eh, otázku na tomto výboru. Takže eh, tuto studii bychom měli vzít velice vážně a nesnažit se být lepší než ti výzkumníci zde přítomní. Tady se pokazuje na velice důležité otázky. Musíme se zaměřovat na lepší implementaci a mm, těch eh, opatření. Komise eh, to samozřejmě bere velice vážně. Když jsem, si, eh, když jsem poslouchal ty, ta, ty předchozí poznámky, tak jasné, že se to týká opatření v terénu, ale ta data, pokud já vím, tak bychom se neměli snažit protahovat ta opatření na větší, na, na sběr více dat a spíše se snažit sbírat více dat. Je třeba sbírat data, ale eh, zlepšení na legislativní straně eh, se týká výměny dat a ne eh, sběru dat. Protože vidíme, že zejména kvůli tomu, že tady nefungují jenom vlci samotáři, vždycky jsou tady nějaké vazby, tak se musíme zaměřovat na informace, které už máme u příslušných v orgánů a lépe je využít. Pan van Orden. Děkuji. K té doživé otázce migrační politiky. A nehovořím tady o e, spojování migrantů s terorismem, samozřejmě, že ne, ale e, v životě to tak je, že u velké migrace, velké migrace, se e, zvyšuje velikost té zranitelné populace a je proto obtížnější integrovat tuto populaci a nejenom to. Také se eh, napínají zdroje našich policejních a bezpečnostních služeb. Více než je to rozumné, protože eh, ten eh, počet lidí, který je třeba sledovat, je prostě na její rámec, na její síly. Takže této otázce eh, se eh, musíme věnovat a musíme nalézt nějaké řešení. Tak hlavně, co vy si o tom myslíte. Pane konec, Eva Želí a pak uzavřeme. Máte minutu, děkuji, paní předsedkyně. Já mám chuť říci, že v této studii schází relativně jednoduše přístupný zdroj, který je velice důležitý, a sice soudní zdroj. V Paříži máme specializovanou komoru, která se specializuje právě na souzení teroristů a těch, kteří pomáhali financovat. Isabel Prevo de Pré řídí tuto komoru. Tato komora zasedá každý týden. Rozsudky jsou e, dostupné. Myslím si, že e, kdyby tady byla tato znalost, tak bychom se vyhnali právě tom, vy, vyhnuli tomuto fenomenu těch takzvaných osamělých uh, Eh, vlků. A byla by zde možnost používat ten eh, institut zločinného spolčení. To je velmi důležité. Také pochopení toho mechanismu je velice dobře popsáno v těch rozsudcích. Takže paní předsedkyně eh, navrhuje, abychom pozvali předsedkyni této komory na jedno z našich zasedání. Ona by nás seznámila s tou podstatou té své práce, která se týká tohoto tématu a mohla by se s námi tedy podělit o tuto informaci ohledně těchto rozsudků. Například se z toho může vyvodit, že teroristé jsou e, financováni někdy dokonce i matky spolupracují na těchto teroristických činech, tak víte, že Eh, v podstatě vám to otevírá cestu do nebe v jejich ideologii, takže i to musíme tedy eh, si vyslechnout a myslím si, že to je mnohem relevantnější než to, co eh, nám tady předl zástupce Price Waterhouse. Myslím si, že opravdu je to dobrá nabídka zorganizovat takovéto setkání. Takže znovu vám vracím slovo na závěrečné vystoupení Ano úplný závěr. The only one then about, um, uh, Takže eh, jenom uh, těm datům, datovým systémům. Byli jsme svědky eh, toho, že řada praktiků žádala o to, abychom nerozšiřovali možnosti sběru dat. Ale také zmínili, že jsou tady některé věci, které by opravdu ze kterých bychom opravdu mohli mít eh, prospěch. Například eh, sběr eh, poznatků armádou v konfliktních oblastech, zejména biometrických poznatků, které bychom mohli dát SIS. To by opravdu mohlo pomáhat kontrolovat lidi, kteří se pokouší dostat do EU, ať už jsou to cestující nebo migranti abychom alespoň identifikovali ty, kteří eh, byli eh, zapojeni do páchání válečné trestné činnosti. Čili pořád jsou tady eh, nějaké takovéhle věci. Celkovou myšlenkou všem nebylo mít více dat v tom systému, ale začít je používat tomu, eh, co jste eh, říkali k migraci, tak já můžu akorát souhlasit jenom několika slovy k tomu, co by vás mohlo zajímat. Je tady to potenciální eh, zneužívání teroristických organizací, tedy těch migračních toků teroristickými organizacemi. A potom je tady také jasné, že lidé, když čekají na proběhnutí eh, své procedury, tak eh, eh, jsou v azylových táborech měsíce, roky a nemají žádné vyhlídky na budoucnost. A díky tomu jsou mimořádně zranitelní vůči ovlivňování těch teroristických náborářů. Co můžete udělat s odolností takovýchto skupin vůči těm vnějším vlivům, kteří hledají nové lidi? Já doufám, eh, že tento výbor eh, tuto otázku vezme eh, velice vážně. Stejně tak jsou tady další zdroje. S francouzi jsme se pokoušeli k tomu na to, na to, to prozrat, to, to probrat neodpověď je také odpověď pro nás. Já si myslím, že váš výbor by mohl být v eh, lepší pozici, aby získal eh, reakci těch praktiků eh, k těmto otázkám, aby se podělili o tyto informace. Takže ti to bych rád poděkovala výboru za pozvání. Jsme samozřejmě k dispozici později s otázkami, které mm, máte Eh, u nás jsme tedy dokončili tuto zprávu, ale u nás se eh, v institutu věnuje pořád těmhle věcem, takže prosím, obraťte se na nás kdykoliv a eh, rádi vám odpovíme nebo provedeme další výzkum, který bude třeba. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu Vim Vencinkovi a paní Džinkelové. Byla to prezentace, která byla velice jaksi hustá a velice jaksi soustředěná, koncentrovaná. A zazněly tady eh, často velmi přímé otázky, na které jste zareagovali. A zároveň eh, i zde apeluji na kolegy, aby nadále pokračovali v tomto dialogu s vámi. Děkuji vám, omlouvám se za toto lehké překročení našeho časového programu, ale myslím si, že bylo důležité zareagovat. A byla bych ráda, kdyby na příště jste mi pomohli a každý dodržoval ten čas, který je mu vyčleněn, tak aby všichni kolegové mohli vystoupit. Takže děkuji mnohokrát. Ještě mám jednu informaci ohledně příští schůze našeho zvláštního výboru pro terorismu. Bude to 26. října od 9 do 12 hodin ve Štrasburku dostanete návrh programu po zasedání koordinátorů. Děkuji mnohokrát, přeji vám příjemný večer a prosím koordinátory, aby zůstali v tomto sále, abych mohli zahájit naši schůzi koordinátorů, tak abychom hned téměř navázali. Takže prosím ty, kteří nás opouštějí, aby tak učinili rychle a prosím koordinátory, aby zůstali v tomto sále.